På jämställdhetsutskottets vägnar så vill jag... Jménem eh, výboru pro práva žen a rovnocené příležitosti bych chtěla všechny přivítat na tomto odpolední, které doufám bude velice zajímavé. Budeme mít veřejné slyšení ohledně tématu žen a vedoucích míst a takzvaného skleněného stropu. Dobrý den. Eh, budeme mít první panel diskuze na vysoké úrovni. To bude první část tohoto odpoledne a druhý panel bude mít za cíl hovořit o politických opatřeních, která jsou nutná proto, aby se zajistily rovnocené příležitosti pro muže a ženy. Během tohoto veřejného slyšení budeme hovořit o zprávě z vlastní iniciativy, kterou eh, měl náš výbor. Jak víte, toto veřejné slyšení je právě součástí těchto úvah. Jsem velice ráda, že mohu přivítat mezi námi členy panelu a zvláště bych chtěla přivítat paní Kraca, která je naší zpravodajkou, které za chvíli předám slovo. Paní Kraca, jak víte, je místo předsedkyní Evropského parlamentu a jsme velice poctěni její eh, přítomností. A je také autorkou velice zajímavé zprávy. Nejdříve si vyslechneme předběžné úvodní poznámky ze strany paní eh, Kraci a já jí hned předávám slovo. Paní Kraca, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Drazí kolegové, dámy a pánové, je pro nás velice důležité, že máme toto veřejné slyšení, které se týká účasti žen na eh, špičkových eh, místech podniků. Výbor eh, žen bojuje již velice dlouho, a to v právní oblasti, legislativní oblasti a také eh, v strategických oblastech za to, aby žena se mohla účastnit eh, rozhodovacích procesů. Dnes budeme hovořit o tomto problému místa žen ve špičkovém vedení podniků. Naším cílem je pokud možno ozřejmit důvody které by mohly vysvětlit tuto slabou účast žen na špičkovém vedení podniku, zvláště ve správních radách velkých podniků. Víceméně známe eh, tyto důvody. Víme, že je to samotný podnikový systém a způsob, jak jsou organizovány podniky, které jsou eh, těmito důvody. A také e, příčiny spočívají e, v aktivitách, které provádějí tyto podniky na světové úrovni. Často je tady i nedostatek ambicí ze strany žen. I to částečně vysvětluje nedostatek e, žen v těchto pozicích. Je to obecný nedostatek, ale v některých zemích Musíme konstatovat, že přítomnost žen je mnohem vyšší, je tam eh, mnohem povzbudivější situace, i dokonce v Evropské unii jsou výrazné rozdíly. My se domníváme, že musíme přistupovat k tomuto problému z hlediska celistvého řešení na evropské úrovni. A také musíme zohlednit partnerství, která se vytvářejí. Samozřejmě, že je nutné zlepšit demokracii. Je nutné, aby rozhodnutí byla činěna muži a ženami a to jim poskytne vyšší legitimitu. Vedle toho existují ekonomické problémy, které existují. Ženy, pokud eh, přijímají rozhodnutí v oblasti ekonomiky, jsou blíže občanům a lépe chápou každodenní život a komplikace tohoto každodenního života. Slyšení, které dnes organizuje Evropský parlament, má za cíl schromáždit vaše hlediska, vaše různé informace ohledně politik, které se provádějí. Máme mezi námi velmi zkušené ženy, eh, zkušené z hlediska hm, sledování tohoto fenomenu přítomnosti žen ve špičkových pozicích. Bude to příležitost pro výměnu stanovisek a názorů. Budeme se snažit bilancovat to, co se již stalo, protože připomínám, jsou země, které mají pozitivní zkušenost. A také společně se zamyslíme nad tím, jak je nutné postupovat na úrovni Evropské unie. To nás zajímá především. Ale zároveň, jak spolupracovat také s dalšími regiony světa nebo s mezinárodními organizacemi, protože chceme podporovat eh, politiky které by byly skutečnou zárukou eh, pro naše společnosti v tomto ohledu. Děkuji vám mnohokrát a velmi bedlivě a se zájmem budeme naslouchat vystoupení našich hostů v rámci programu našeho zasedání. Jsem si jistá, že tato vystoupení nám umožní nastolit velice plodný dialog. Již nyní vám děkuji jménem našeho výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Kraca, za tento úvod. Děkuji také za to, že jste připomněla cíle a přání našeho výboru a také naděje, které upíráte k této iniciativě. Myslím, že je to velice důležité pro to, abychom posílili vliv žen. Navrhuji nyní, abychom si vyslechli vystoupení našich hostů, členů panelu. Na úvod bych vám také připomněla, že jsme vyčlenili maximálně čtvrt hodiny pro každého řečníka. A nejdříve předám slovo jménem našeho výboru paní Perc, která je zástupkyní vedoucího kabinetu ministerstva rovných příležitostí v rámci belgického předsednictví. Eh, máte slovo, paní. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Ministrině zaměstnanosti a eh, rovných příležitostí Joel Milke mě pověřila, abych vystoupila na tomto slyšení a laskavě se omlouvá, nebo je nucena eh, řešit eh, politické aktuální záležitosti. Víte, že ministrině, eh, která je mm, zaměřena na zaměstnanost a rovnocené šance, se velice zajímá o rovnost právě v otázkách zaměstnanosti a také přístupu žen k zodpovědným vysokým pozicím. Pověřila mě, abych vám předala některá sdělení v tomto duchu. Nejdříve bych chtěla konstatovat eh, a připomenout eh, to, co je základem boje proti skleněnému stropu. O jaké konstatování se jedná? Především musíme konstatovat, že přesto, že ženy mají čím dál vyšší kvalifikaci, je zde nevyváženost mezi zastoupením žen a mužů na úrovni vysokých eh, pozic ženy jsou nedostatečně zastoupeny na mocenských a vlivných pozicích a to jak v oblasti politického života, tak také ve veřejné správě, v státních a soukromých podnicích, médiích, univerzitách a také v zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizacích. Ženy vykonávají celkem 32 vedoucích eh, pozic v Evropské unii mají velice eh, malé zastoupení v kvotovaných organizacích, 25 eh, ve vysokých správních orgánech, pouze 4 žen jsou generálními ředitelkami velkých evropských podniků. A bylo připomeno, že žádná žena nevykonává funkci centrálního guvernéra centrální banky. Konstatujeme, že v rámci stejného podniku Eh, ženy převažují v těch nejméně placených místech a to i v těch oblastech, kde mají největší zastoupení. Pokud eh, ženy eh, dosáhnou vyšší pozice, velice často je to v oblastech, které jsou považovány jako méně důležité a tudíž ekonomicky méně důležité a jsou to tedy oblasti, které nejsou tržně ovlivněny. Tato segregace existuje a je to určující faktor také mzdových rozdílů mezi muži a ženami, vzhledem k tomu, že mzdy jsou vyšší v těch oblastech, které jsou vnímány jako mužské sektory. Pro předsedkyni rady a pro ministrini zaměstnanosti tyto rozdíly musí být předmětem boje nejenom z hlediska zajištění mezinárodních norem, protože, jak víte, máme eh, pekinskou deklaraci z roku 95, kde je stanoveno, že vlády, nevládní organizace, odbory by měly konkrétně postupovat tak, aby zajistili dostatečné zastoupení žen ve strategických místech, kde se přijímají rozhodování. To je deklarace z Pekingu z roku 95. Tato možnost vykonávat tyto vysoké funkce musí být také předmětem dalších, nejenom právních, ale ekonomických požadavků. My totiž konstatujeme, že eh, celá řada studií ukazuje, že podniky kde je vyváženost z hlediska rozdělení rozhodovacích pozic. Tyto podniky vykazují lepší výsledky, jak finanční, tak ekonomické a také vztahové. Na základě tohoto konstatování sdělení, které vám mám předat jménem ministrině, spočívá v možných cestách, kterými je možné se dát, abychom bojovali proti skleněnému stropu. První analýza spočívá v tom, že příčinou tohoto nedostatečného zastoupení žen je příčina, která je mnohofaktorová a tyto faktory jsou vzájemně propojeny. Vidíme, že existuje celá řada faktorů nepřímé diskriminace, dále existují strukturální faktory, které vysvětlují tyto rozdíly v zastoupení a ekonomické prostředí, stejně jako sociální, právní a institucionální prostředí, mají určující vliv na tuto stávající situaci. Pro nás se nejedná, abychom jednali pouze v rámci zacílených aktivit, ale musíme mít strategickou vizi, akční plán, který by obsahoval různé doplňující aktivity uvedu osm eh, těchto oblastí. Samozřejmě první princip spočívá v tom, že eh, akční strategie musí eh, bojovat proti různým příčinám, které jsou propojeny a které jsou důvodem nedostatečného zastoupení. Druhým důležitým faktorem těchto aktivit boje proti skleněnému stropu jsou eh, aktivity, které mm, jsou povinné, vynucující. To je citlivá záležitost. V Belgii jsme vytvořili pracovní skupinu, která má připravit návrhy, jež by měla stanovit kvóty. Jedna třetina žen ve správních radách eh, kotovaných podniků na burze, ale také v rámci eh, vedení těchto jednotlivých podniků, nejenom v rámci správní rody. Je to citlivé téma. Ještě včera jsme to slyšeli během eh, ministerské konference, která byla věnována rovným příležitostem a která se zabývala posilováním závazků jednotlivých členských států. Toto téma kvót zde bylo eh, projednáváno a konstatovali jsme, že jsou různá hlediska ze strany jednotlivých členských států, o které zde hovořili. Ale ostatně moje sousedka zde v panelu o tom bude konkrétně hovořit, protože víme, že jsou členské státy, které již uplatnily tato ustanovení, která mají relativně zajímavý dopad. To byl druhý typ akcí. To znamená vynucující aktivity, zajišťující zastoupení žen. A třetí typ akcí to je oblast, kde je snaha ovlivnit nebo zlepšit skloubení profesního života se soukromým rodinným životem. I zde máme k dispozici různá fakta, která jsou jednoznačná. Dejme tomu, že kariéra ženy může kulminovat kolem věku 30 let. A konstatujeme v této souvislosti, že v mnoha členských státech ženy, kterým je mezi 30 a 40 lety, se rozhodují v tomto eh, okamžiku pracovat na částečný úvazek. Týká se to přibližně 40 žen. Je jasné, že ve společnosti, eh, kde mm, je toto eh, jasným fenomenem, i když ty ženy tam pracují na částečný úvazek, tak skutečnost, že tyto ženy eh, na tuto dobu eh, přijímají tento režim částečného úvazku, jim brání později vykonávat špičkové pozice, špičková pracovní místa. Připomínám, že samozřejmě řešení jsou jasná a známá. Musí zde být infrastruktura pro hlídání dětí, dále zde musí být rodičovská mm, dovolená, která musí být lépe odměňována a která musí eh, také být využívána ze strany otců. Jaký je čtvrtý typ akcí, o kterém uvažujeme? A to je velmi zásadní. Je to boj proti stereotypům. I o tom se již hovořilo. Žijeme ve společnostech, kde muži a ženy vykonávají odlišné eh, role. Víte, že tady fungují stereotypy, projevuje se to také ve volbě kariéry a studií. Ženy velice často pracují v těch méně valorizujících sektorech, eh, je to ovlivněno volbou studia. Ale zároveň konstatujeme, že stereotypy velice často vedou k tomu, že se podceňují profesní schopnosti žen. Velice často slyšíte, že ženy se nehodí pro některá vedoucí místa, psychologicky jsou příliš eh, zranitelné, a to vše samozřejmě je stereotyp, který i nadále ovlivňuje eh, situaci z hlediska kariér žen. Včera jsem již uvedla, že belgické předsednictví také zorganizovalo konferenci ohledně mzdových rozdílů. A tyto rozdíly byly zjevně ozřejměny eh, tento rozdíl mezi mzdou existuje jednoznačně mezi eh, ženami a muži a souvisí s kulturním zablokováním řešení této situace. Tady cituji eh, řečníka, který hovořil na toto téma. Je nutné zajistit změnu mentality. Paní ministrině několikrát eh, připomněla některé aspekty, které souvisejí se zaměstnaností je nutné se specificky zabývat stereotypy v politikách zaměstnanosti, jejichž cílem je v současnosti podpořit no, vytváření nových pracovních příležitostí. Velice často se hovoří o zelených místech, bílých místech a i zde se můžeme obávat a už je to e, realita, že i tyto typy míst budou předmětem velké segregace, kde e, ženy budou nedostatečně zastoupeny v zelených místech a velmi zastoupeny v takzvaných bílých místech. I to si tedy zasluhuje zvláštní pozornosti a samozřejmě, že to sebou nese i rozdíly z hlediska e, platů a odpovědností. Takže bojovat proti těmto rozdílům, to je jedna z aktivit. Viděli jsme, že ty rozdíly jsou na úrovni 18 v Evropské unii. A samozřejmě to je také důvod, který vede k tomu, že často ženy se obětují z hlediska svých kariér, nevykonávají vedoucí pozice a v tomto smyslu belgické předsednictví z toho učinilo skutečně velké téma svého předsednictví. Připravujeme závěry, které budou přijaty na radě EPSCO eh, v prosinci. Jejichž ehm, předmětem je snaha obhajovat strategie, které musí bojovat proti těm mnohofaktorovým příčinám nedostatečného zastoupení žen a podporovat zacílené aktivity v tomto smyslu šestý eh, bod důležité aktivity. A tady bych se chtěla zmínit o zprávě Evropské komise, která byla vypracována na začátku roku. V této souvislosti nás velice zaujal návrh, který se týká mm, mentorství. My víme, že mm, ve světě obchodu a podniků. Je to velice neformální způsob předávání informací. I tady je možná prostor který by si zasluhoval posílení ze strany státu. Také nás to vede k tomu, abychom uvažovali o dalších možnostech, to znamená spojit jednotlivé ženy do sítí, využívat sítí, eh, využívat tohoto rámce eh, zasíťování těchto mm, žen, tak abychom podpořili eh, větší procento žen ve vedoucích pozicích i tady zjevně je určitá možnost konání této oblasti. A osmá možnost je spolupráce s odbory, sociálními partnery, samozřejmě v návaznosti na jevy, které se projevují v ekonomickém světě. Takže tím jsem dokončila tuto prezentaci a děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát a mohu pouze zdůraznit jaksi význam těchto velice nesourodých eh, příčin, které zde vstupují eh, do hry a které vysvětlují současnou situaci žen. Nyní bych chtěla eh, přivítat Arny Hol z Norska. Je generální ředitelkou oddělení, které se zabývá rovnými příležitostmi a sociální inkluzí v Norsku. Paní Vestrin bohužel nemohla dorazit, takže paní Hol bude hovořit jejím jménem. Jsem si jistá, že nám přesně řekne, jakou zkušenost má Norsko v této oblasti. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci. Nejprve dovolte, abych poděkovala Evě Brit a paní Kraca za to, že nás pozvali, eh, ačkoliv nepatříme do Evropské unie, na vaše slyšení. Chci také předat eh, pozdravy našeho ministra, mladého muže, který byl pozván na vaše slyšení. Velice rád by tady zde byl, protože je velice za zaníceným zastáncem práv žen a mužů, ale bohužel právě začal svou eh, čtyřměsíční otcovskou dovolenou. Já si myslím, že žádná země se nemůže dovolit neuznávat eh, rovnost eh, mužů a žen, pokud stojí o ekonomický rozvoj. Na tom se asi shodneme a myslím, že to také ukazuje zcela prokazatelně výzkum. Ale naše argumenty jsou asi takové, že lidský kapitál je zásadní pro naše hospodářství. V Norsku představuje lidský kapitál 82% našeho bohatství, zatímco ropa pouze 7%, takže je pro nás důležité, jakým způsobem eh, lidský kapitál využíváme a a jak eh, skutečně můžeme eh, eh, využívat rovnoprávně jak ženy, tak eh, muže. Někdy je proto potřeba učinit eh, velice zásadní a právní eh, kroky, protože přání a naděje nestačí. Takže dovolte, abych stručně nasnila, jak vypadá legislativa týkající se a kterou v Norsku prosazujeme už posledních 25 let. Už několik vlád s různým politickým zastoupením zastávalo ten názor, že je třeba použít i afirmativní akci v této oblasti a tak jsme začínali používat kvóty nejprve dobrovolně, nikoli ze zákona. Dnes máme 40 eh, poslankyň parlamentu, paritu máme také ve vládě a v zásadě i na místním zasedání, ale přitom nemáme něco takového zakotveno eh, ve volebním zákoně. Eh, v roce 88 jsme žádali 40% zas zastoupení jak mužů, tak žen ve všech orgánech našeho parlamentu a to znamenalo velký průlom. Samozřejmě tady existují související sankce. V roce 1993 podobná pravidla byla zavedena také pro místní zastoupení eh, při volbách do místní zastupitelstva, takže určitá tradice existuje. V roce 1993 byl přijat zákon eh, o otcovské dovolené, která je povinná pro otce a není možné ji převést eh, na matku. V tuto chvíli je to 10 týdnů, eh, bude prodloužena na 12 týdnů v příštím roce. Pokud je o kvóta, tak pro tu otcovskou dovolenou, tak to znamenalo radikální změnu uvažování v podnikatelské sféře. Přitom výchova dětí eh, oběma rodiči je běžnou a normální záležitostí. Takže my jsme se pokusili toto, eh, tento odpovědný přístup eh, promítnout do naší legislativy. V roce 2003 byly pozměněny zákony tak, aby se požadavek rovnosti týkal také zastoupení žen a mužů v představenstvu a ve vedoucích pozicích, takže firmy, které jsou na burze. Nyní od roku 2006 už musí splňovat tyto požadavky. Náš obchodní eh, rejstřík eh, a respektive legislativa myslí na dodržování těchto zákonů a je to postižitelná, trestně postižitelná eh, činnost. Já jsem se osobně na této legislativě eh, podílela. Víme, že v minulosti eh, ženy v podstatě nebyly na řídících eh, pozicích v soukromých v soukromých firmách. V deseti letech před rokem 2003, než byl přijat nový zákon, se situace nijak nezlepšovala, což bylo špatným vysvědčením pro všechny politické strany. My jsme investovali miliardy do výchovy našich dětí, protože jsme viděli, že ženy jsou nadále vylučovány z vysokých řídících pozic, což nemá žádný smysl ani ekonomický smysl. Je to eh, záležitost investiční návratnosti. Právní návrhy zbudily eh, velkou diskuzi u veřejnosti a my jsme se ve vládě pokusili využít této situace a Vyzvali jsme i netradiční e, subjekty, aby začaly o rovnosti mužů a žen hovořit, což otevřelo nevýdané nové možnosti. A doporučuji se tímto způsobem zařídit i vám. Takže nakonec náš liberální a konzervativní e, kabinet e, dospěl k průlomové legislativě v tom roce 2003. Kromě toho je tady ale ještě další věc, a to, že stejná vláda čekala dva roky ještě předtím, než vstoupil zákon eh, v platnost, eh, než eh, ho podepsal král a vláda doufala, že korporátní sektor se mezi tím stačí přizpůsobit, zařídit se, takže my jsme posoudili situaci potom v roce 2005 a zjistili jsme, že k žádné změně nedošlo a že bude potřeba zákon skutečně eh, prosadit a vláda eh, se okamžitě obrátila na krále a od 1. 1. 2006 zákon v platnost vstoupil. To je pro nás velkým poučením, protože my jsme si mysleli, že mm, ten zákon eh, i v takové té spící podobě, teprve čekající na eh, schválení, sám vyvolá tu změnu, ovšem to se nestalo. V biznesu se kvóty používají jenom tehdy, pokud eh, tam je eh, nějaký podíl státu. Ale jak jsem říkala, nepodí, ne, nemáme kvóta nebo kvóty pro to, jaké zastoupení je v představenstech firem plně soukromých. Nicméně ještě nás čeká mm, velký kus eh, cesty. Ve státním sektoru eh, ženy e, zaujímají 27 řídicích pozic, pouze 17 žen je v řídicích e, pozicích nejrůznějších eh, ostatních eh, firmách. Ale i tak je to dobrý výsledek, protože ještě před několika málo lety to bylo pouze 10%. Takže vidíte, že ten zákon pro státní podniky vlastně má takový dominový efekt i na soukromé firmy a věci se mění. Zastoupení eh, v řídicích funkcích je důležité pro jakéhokoliv člověka. Ten člověk je samozřejmě okamžitě mnohem viditelnější a jeho rozhodnutí mají větší eh, dopad. Poté, co náš parlament přijal ten zmiňovaný eh, zákon, ale ještě předtím, než vstoupil skutečně v platnost, tak dvě mužské, mm, mm, dvě ženské mm, federace se rozhodli, že začnou eh, školit eh, ženy, ale i, i muže na strategickou práci v nejvyšších eh, řídících pozicích. Ale tato situace nebo k té práci přistoupili až poté, co parlament začal posuzovat příslušný zákon a nikoliv předtím. Jsou tady dva důležité důvody, proč jsme se rozhodli pro implementaci té afirmativní akce, nebo té radikální afirmativní eh, akce, eh, protože takovou povahu skutečně měla. Takže eh, Tady byly určité morální důvody, to znamená rovnost žena mužů, demokracie, otázka rovného zastoupení, jak už o tom hovořila předřetnice. Pak jsou tady kvóty, které mohou být skutečně nezbytné pro zajištění reálných výsledků. A za druhé jsou tady důvody čistě ekonomické, protože už jsem říkala, že lidský kapitál je naprosto zásadní a v moderní konkurenceschopné ekonomice je potřeba využívat všech talentů. A moderní Evropa podle mě potřebuje diverzitu, různorodost eh, ve všech oblastech pokud tedy spojíme ty politiky na podporu rovnosti eh, s novými moderními zákony eh, podporujícími rodiny, otcovskou dovolenou, otcovské kvóty a tak dále, nebo také eh, péči o děti v předškolním věku, o starší lidi, tak pak můžete přistoupit například také k afirmativní akci, jaké kvótám, které uspíší tu změnu. Ale sami o sobě by kvóty asi tolik nezafungovaly, kdyby už ženy předtím nebyly dostatečně si vidět, nebyly přítomny na pracovním trhu. U nás pracuje 80 žen a máme přesto eh, jednu z nejvyšších eh, plodností mm, a porodností Evropě. A teď eh, podívejme se na některé problémy, které ještě stále eh, řešíme. Tak jednak je to eh, rovný příjem za stejnou práci, práce o stejné hodnotě. Já už jsem o tom mluvila včera ve svých dvou vystoupeních. Pak vertikální horizontální rozdělení pracovního trhu na ženské a mužské profese potom nucení žen do mm, nedobrovolných částečných úvazků. Také musíme prošetřit eh, více mm, výchovu dětí ve školách eh, v této oblasti a pokusit se více investovat eh, do toho, aby byly projekty, které podporují rovnost mužů a žen více vidět. A pak je tady oblast domácího mm, násilí, která které je bohužel problémem i nyní v norské společnosti, ale tomu se teď eh, věnovat nebudu. Takže se domnívám, že dnešní slyšení a evropská strategie pro rovnost mužů a žen a tato velice důležitá diskuze, jakož i další eh, diskuze k tomuto tématu, definují evropskou budoucnost. My budeme i nadále pokračovat eh, cené spolupráce s Evropskou komisí, parlamentem a členskými státy a můžeme slíbit a mohu vás ujistit, že do zimy nebo možná do jara příštího roku budu mít dispozici určitě další kvalitní výsledky nezávislého výzkumu, eh, jak se změnila u nás situace eh, po vstupu eh, kvót v platnost a velice ráda se s vámi o výsledky tohoto průzkumu podělím. Jde o to, aby eh, jsme všichni měli možnost požívat eh, maximální svobody, ať už jsme ženami či muži. A jde o to, abychom eh, tak zlepšili fungování hospodářství, blahobyt pro nás všechny a pokusili se tak překonat stereotypy vedoucí k nerovnosti. Jak víte, tak talent se stejnou měrou vyskytuje mezi ženami i, i muži. Já vím, že i Evropská unie se zavázala, že bude eh, investovat do vzniku tř, eh, dalšího velkého počtu pracovních míst, které souvisejí s inovativním a kreativním přístupem. Eh, I paní komisařka uvedla, že pokud se nám nepodaří prosadit v Evropě inovace, tak naše hospodářství bude zásadně oslabeno a přijdeme o nové myšlenky a talenty. A do této, do této souvislosti musíme zasadit také rovnost mužů a žen stejně jako iniciativu Youth on the Move, která v Evropské unii už začala fungovat. Děkuji. Vám tak, že vi har fått ta del av de Děkuji. Děkuji za vylíčení této zkušenosti v Norsku. Ostatně velice ráda se seznámím s výsledky eh, výzkumů, které jste prováděli. Chtěla bych také zdůraznit v této souvislosti, že zajistit účast mužů na těchto dimenzích rovnocenosti je také důležitá věc. A skutečnost, že muž, který na špici tohoto ministerstva si vzal otcovskou dovolenou, tak tato skutečnost prokazuje, že i muži se účastní této, tohoto boje. A nyní bych chtěl přivítat Marižu eh, Zimmermann, která je předsedkyní delegace pro práva žen a rovnocené příležitosti v Národním skromáždění ve Francii. Paní Zimmermann eh, pracovala v této oblasti velmi intenzivně ve francouzském národním schromáždění a zasloužila se o přijetí příslušného zákona v této oblasti. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za to, že jste mě přijali. Chtěla bych eh, hned toho využít a poděkovat představitelce Norska, s kterou jsem se setkala, když jsme navštívili Norsko, kde jsme hledali rady Chtěli jsme se poučit, vy jste tak trochu sledovala ten příběh Francie v tomto smyslu. A dnes je to opravdu úžasná příležitost, protože náš návrh zákona, který jsem vypracovala společně s panem Jean-François Copaye, byl eh, v lednu 2010 eh, vlastně přijat v Národním schromážení a nyní se o něm diskutuje v Senátu ve Francii. V době, kdy jsme se setkali v Norsku, to nebylo tak samozřejmé. A já se domnívám, že setkání se všemi norskými představiteli minulý rok, eh, to byla pro mě velmi mimořádná příležitost, která mě dodala přesvědčení, jež bylo nutné pro obhajobu eh, tohoto zákona. Ve Francii jsem měla to úžasné štěstí, že jsem měla po svém boku také pana Jean-François Copé, který je předsedou eh, mé skupiny pan Jean-François Coupé loboval na úrovni podniků, ale také v Senátu proto, aby prošel tento návrh zákona, protože to nebylo úplně samozřejmé. Nebylo samozřejmé, abychom začlenili 40 žen do správních rad ve francouzských podnicích. 40 žen ve správních radách ve Francii. Já myslím, že to je výsledek dlouhé historie Eh, kde byly různé etapy a ostatně i návštěva Norska představovala dlou eh, a zajímavou etapu. Je to příběh svým způsobem i osobní, protože já jsem byla předsedkyní delegace pro otázky žen. A velice rychle jsem dospěla k přesvědčení, že profesní rovnocenost musí být velmi důležitým prvkem. Ale existuje celá řada možností, jak zajistit tuto rovnocenost – buď se uplatňují zákony, a my už máme šestý zákon tohoto druhu ve Francii, anebo se postupuje jiným způsobem, a sice ze zhora, to znamená e, na úrovni e, správní rady. Vy jste velice dobře řekla, že váš zákon umožnil také jakousi explozi toho skleněného e, stropu, to znamená na úrovni řídícího výboru a výkonného výboru. V Norsku jsem měla dojem, že pokud to nefunguje ze zdola, tak je nutné eh, použít eh, jakýsi mechanismus ze zhora a zajistit eh, tuto přítomnost 40 a zajistit nominace, které jsou institucionální. Vy jste tak postupovali u vás. Nevždy se tam jmenují nezbytně ženy, které jsou v daném podniku. Ale prostě v určitém okamžiku se to přenáší na výkonný a řídící výbor a pak ze spoda se dostávají ženy do těchto míst na úrovni řídícího výboru. V dnešní době se setkávám s představiteli velkých podniků, ale i francouzských i zahraničních. A tito představitelé mi vysvětlují, že tento zákon zajistil určitý impuls pro tento systém a umožnil, aby ženy pronikly do špičkového managementu. Jaký je obsah tohoto zákona? To je důležité, abychom ukázali, jakým způsobem ve Francii se nám daří zajistit pokrok této věci. Nejdřív došlo k reformě ústavy 2008. Bylo to nutné, protože naše ústava umožnila kvóty v politickém světě, ale neumožňovala kvóty v ekonomickém a průmyslovém světě. Takže roku 2008 na podnět naší delegace se nám podařilo reformovat francouzskou ústavu tak, aby bylo možné zákonem eh, zajistit tuto rovnocenost a zajistit zastoupení žen v těchto podnikových eh, vedeních. Takže tím jsme udělali důležitý krok a to nám pak umožnilo přijmout zákon z hlediska zastoupení žen v mocenských infrastrukturách. Správní rady, podle mého názoru, to je přesně to místo, kde se rozhoduje o veškerém směřování podniku, kde se rozhoduje o podnikové strategii. A mám zkušenost a přesvědčení, že pokud vedení je zajištěno pouze představiteli jednoho pohlaví, tak to není vyvážené vedení. Smíšené vedení umožňuje zajistit vyvážený eh, systém managementu. Co se týče obsahu samotného zákona, tak velice rychle řeknu, jaké jsou zde povinnosti. 40 eh, členů správní rady, to znamená, je to stejné jako v Norsku, Jean-François Coupé si přál 50% zastoupení, ale já v Norsku jsem nabyla přesvědčení, že tady je určitá flexibilita v těch 40%. A té pružnosti bychom nedosáhli, kdybychom měli 50%. A to je velice důležité z hlediska vysvětlení. Ta určitá flexibilita těch 40% stejného pohlaví tady musí být a sice v období 6 let po vyhlášení zákona. To znamená, pokud jsme to vyhlásili roku 2011, tak eh, plus 6, za 6 let bychom měli tedy od této doby mít 40 eh, žen ve správních radách. Eh, po třech letech po vyhlášení zákona jsme si stanovili cíl 20% přítomnosti žen. Působnost tohoto zákona. Národním schromážděním jsme se rozhodli, že se zaměříme na kotované společnosti, na burze dále eh, státní eh, podniky, státní zařízení, to znamená mm, ta zařízení, kde má eh, stát akcie. A v Senátu jsme zažili mimořádnou záležitost, protože jsme rozšířili rozsah dnes ostatně o tom budou eh, také hlasovat členové Senátu, senátoři, což je eh, dosti obdivuhodné, protože jsme zjistili, že jakmile se spustí určitý proces a myšlenka se ujme, tak eh, ta představivost často to dotáhne mnohem dále. A zpravodajka mm, tohoto zákona dnes odpoledne na tom bude pracovat. Ona mi vysvětlila, že se to musí týkat nejenom kotovaných společností na burze, ale také společností, které zaměstnávají více než 500 zaměstnanců a které mají obrat více než 50 milionů eur. Pokud to bude odhlasováno Senátem, tak se tento zákon bude uplatňovat na 2000 podniků, kde bude 40% zastoupení žen. Jaké jsou sankce? přechodném období, je to zrušení jmenování členů správní rady, kteří nebyly správně jmenovány, to znamená, kde se tedy nerespektovaly kvóty nebo kde eh, se nedoplnil stav toho eh, nedostatečně zastoupeného eh, pohlaví. Tady opět Senát pokročil výrazným způsobem, protože se rozhodl, že se v případě nesprávné mm, nominace zastaví vyplácení odměn za práci a za zasedání ve správní radě. Tyto odměny eh, pro členy správní rady, to je vždycky taková dosti důležitá věc, přece jenom to trochu zlepší stav peněženky. Další věc, kterou musíme vědět. v oné filozofii tohoto návrhu zákona jsme vycházeli z toho, že eh, prosazovat něco na základě vůle je sice důležitá věc, ale nepostačující. Pokud eh, řeknete, že do 6 let je nutné mít 40% zastoupení a budete mít vůli tak postupovat, tak řeknu, je to chválihodné, ale pokud tady nebude zákon, který bude penalizovat absenci těchto 40%, tak toto opatření se bude míjet účinkem. Roku 2006 se mi podařilo prosadit některé články do zákona o profesní rovnocenosti, kde jsem požadovala 20% zastoupení žen. Tyto články byly pak zrušeny ústavní rodou a proto jsme potom museli reformovat ústavu. Ale co je mimořádné? Mimořádné je, že tento zákon byl odhlasován v březnu 2006 a v prosinci 2009 jsme se dostali z 9% žen ve správních radách na 8% v roce 2010. Takže místo, aby tam došlo k pokroku, ty články byly staženy, tak nedošlo vůbec k žádnému průlomu. A dnes, mezi lednem 2010, kdy jsme v Národním schromáždění odhlasovali tento zákon, a červnem 2010, kde všechny správní rady se obnovovaly a začaly nově fungovat, tak jsme dosáhli stavu, že máme 14 žen ve, správním rod, eh, ve správních radách a přitom tento zákon ještě nebyl odsouhlasen Senátem. Takže je tady efekt Damoklova meče. A vlastně v několika měsících jsme se dostali z 9 na 14 Takže to ukazuje, že povinnost nebo povinné uplatnění tohoto zákona je důležité. Mně trvalo dlouho, než jsem pochopila, že je nutné použít zákona pro to, abychom dosáhli určitého pokroku. Prostě jsem teď přesvědčena, že dobré úmysly jsou sice velice sympatické, ale člověk na ně v některých okamžicích zapomíná, takže zákon je nezbytný. Jaké jsou cíle? Ve Francii zaznívá kritika, která říká, že první, které byly jmenovány mezi lednem a červnem, nejsou nezbytně ženy, které jaksi vzešly z řídícího výboru. A to je pravda. Několik jich je z řídícího výboru, eh, ale já si eh, přeji, aby v rámci tohoto zákona do správních rad se dostaly kompetentní ženy, ženy, které mají příslušné eh, diplomy. To znamená, které mají vše pro to, aby byly kvalitními členy správní rady. A i tady Norsko eh, nás o tom přesvědčilo. Já si vzpomínám, že když jsem byla v Norsku a vy jste nám říkali, že předtím nedocházelo k nějakému školení, protože vlastně muž se mohl stát bez problémů členem správní rady, takže pro ženy je nutné toto školení zorganizovat. A to byla příležitost, abychom vyškolili vlastně obojí pohlaví pro to, aby vykonávali tyto funkce ve správní radě. A to je e, velmi dobře. E, je zde tedy možnost tohoto vyškolení, a myslím si, že to ještě zvyšuje význam eh, této funkce člena správní rady. Proč jsou tyto kvóty nezbytné? Když jsem byla v Norsku, setkala jsem se s panem Gabrielsenem, eh, ministrem, který byl vlastně původcem, iniciátorem tohoto zákona. On velice rychle pochopil, že správní rady nesmí zůstat jakýmisi, jakýmsi mužským klubem. Je pravdou, že nevím, zda správní rady velkých bank, zda byly více smíšené. Nevím, jestli kdyby tam eh, bylo více žen, tak by se přijímala jiná odlišná rozhodnutí, to nevím. Ale vím, že pokud není zajištěné smíšené vedení, tak zde není schopnost reagovat na skutečnou realitu a není tam správné zastoupení naší společnosti. Tady musíme být jednoznační. Když se podíváte na všechny země, tak ženy představují asi 52 celkové populace v Belgii je to 40, v Norsku je to 40 a ve Francii v Národním schromáždění je nás 18 v Senátu 20 tak je jasné, že v těchto orgánech nereprezentujeme eh, francouzskou společnost, pokud se podíváme na tato procenta v těchto mocenských orgánech. Co si přeji dnes? Já si přeji, aby v těchto mocenských orgánech, kterými jsou správní rady, aby v těchto správních radách bylo správné zastoupení z hlediska rozhodnutí, která se mohou přijímat. Já nevím, zda moc vykonávána ženami je lepší než ta, která je vykonávána muži. Ale co vím? Vím, že je tady komplementarita. A nesmíme eh, na ní zapomínat, jakmile se jedná o vedení muži mají eh, určité schopnosti, ženy mají určité schopnosti a v doplňování těchto schopností eh, spočívá schopnost vedení zobrážet eh, a odrážet realitu. A tak pak je možné přijímat ta správná rozhodnutí. To je to, co jsem vám chtěla říct. Ve Francii tedy jsme učinili určitý pokrok, máme tady model a dnes si přejeme tak trochu stát se i vzorem pro Evropskou unii. A hlavně bych si skutečně přála, nebo lépe řečeno, mám ještě další přesvědčení. Jsme plně k dispozici, rádi vám také vylíčíme, jakým způsobem zajistit pokrok i v politické oblasti z hlediska přijímání rozhodnutí. Děkuji, paní Zimmermann. Já myslím, že vaše vystoupení eh, bylo velice bohaté na informace pro naše členy výboru. Je vždy užitečné si vyslechnout různé zkušenosti. Eh, děkujeme, že jste dnes s námi a doufám, že i nadále budete pozitivně spolupracovat na této výměně zkušeností v budoucnosti, protože to skutečně potřebujeme. Když dovolíte, nyní předám slovo dvěma zpravodajům. Nejdříve paní Kosta bude hovořit, která je stínovým eh, zpravodajem za socialisty a demokraty v rámci našeho výboru. Každý zpravodaj nebo zpravodajka bude mít pět minut paní Kosta nejdříve. Eh, eh. Děkuji vám. A děkuji také všem eh, našim zpravodajům, všem vystupujícím. Vyslechli jsme si velice zajímavý přehled o hlavních tématech, která se nás dotýkají. A děkujeme tedy za tu širokou perspektivu, kterou jste nám nabídli, která bude klíčem k interpretaci této problematiky. Všechny tři prezentace byly velmi zajímavé, ať už z hlediska práce belgická ministrině, anebo také Eh, to, co jste zmiňovali. Té poslední prezentaci, eh, ty poslední dvě prezentace byly nesmírně zajímavé, protože eh, víme, že v Norsku máme zákon, který respektive je návrhem zákona, ale bude brzy schválen a v Itálii se právě na něčem podobném pracuje. To tedy pro nás nesmírně inspirativní vůbec eh, si získává zájem ze strany poslankyň, ale nejenom poslankyň, poslanců v Itálii. A právě problematika kvót je nesmírně zajímavá. Pak dále je otázka dalších podmínek, zda máme použít metodu cukru a byče při aplikaci toho zákona. Včera se Eh, u nás odehrála zajímavá iniciativa v Miláně. 500 manažerek se sešlo v nové organizaci žen manažerek, manažer Impreza a eh, zorganizoval to také eh, odborový se žen v průmyslu a tématem bylo tedy Eh, zaměřovat se jednak na globální hospodářské trendy z uhlu pohledu žen manažerek, modely vedení a eh, tam šlo jak eh, o modely mezi ženami, tak muži. Otázka multikulturních aspektů a jak může pozitivně přispět do ekonomiky. A samozřejmě diskutovalo se také o příležitostech a nových oblastech eh, profesní kvalifikace žen. Domnívám se, že ženy a muži by měli spolupracovat, aby viděli, jakým způsobem se má hospodářství vyvíjet. A eh, to celé téma je nesmírně aktuální. Evropský parlament eh, jej sleduje v souvislosti se strategií Evropa 2020 a nesmírně důležité je pohlížet také do vzdálenější budoucnosti, abychom zajistili tedy dlouhodobý rozvoj pro ženy budoucnosti. A celý ten postup musí být inovativní i z hlediska hospodářské soutěže. Neměli bychom se zaměřovat jenom na kariéru žen, ale také bychom celou problematiku měli vnímat šířeji. Zmíním několik aspektů, co se týče přímých a nepřímých příčin diskriminace a strategií, jak tu diskriminaci potírat. Eh, chtěla bych podotknout, že jednou reakcí na to by mohla být reakce tak, jak tady zmínila paní Svensson, tedy kombinace eh, různých příčin diskriminace a to je důležité eh, se na to zaměřit. Například parlament v poslední době schválil rezoluci o materské dovolené, ale také eh, zase v rovině i s otcovskou dovolenou. To je nesmírně důležité, protože to je nová cesta, jak vzdílet odpovědnost v rodinách. A samozřejmě musíme se zaměřovat také na přímou diskriminaci, která i nadále existuje a která musí být ošetřena legislativou. Institucionální rámec a co tento rámec podněcuje a co naopak nepodněcuje. Vím, že existují také precedenční rozhodnutí, když hovoříme o ženách ve vedoucích pozicích v soukromém i veřejném sektoru. V Itálii proběhl takový experiment – On ne, nebyl dokončen zcela, ale i tak jsme se z něj poučili. Kvota pro zlepšení přítomnosti žen v rozhodujících orgánech eh, souviselo často s tím, jak probíhal výběr do těchto pozic. Kvoty lze použít pro kooptování žen na tato vysoká místa do vysokých funkcí, ale musíme být také velmi opatrní, nejenom e, při určování počtu žen, ale také při e, výběru samotném, e, protože víme, že se můžeme poučit třeba z různých států, můžeme si dělat databáze životopisů žen třeba v různých oblastech specializací ženy, které dosáhly mimořádných úspěchů třeba na univerzitách nebo ve výzkumu. A když budou zahajována různá výběrová řízení, tak velice často eh, právě nikdo na tyto ženy nepomyslel, protože neměli silné lobby. A proto by bylo zajímavé ustavit nějaký neutrální orgán a pak volit i z této skupiny žen mohl by vzniknout takový pozitivní kruh, jakožto pak kruh začervaného. A znamenalo by to, že tyto ženy dostanou šanci. Neznamená to, že budou automaticky. A dalším důležitým aspektem, který se týká nepřímé diskriminace, jako to tom hovořila paní Zimmerman, Týká se to vzdělávání a odborného vzdělávání. Tady se setkáváme s určitým rozporem. U nás ženy představují 58 absolventů ale pak se setkávají s diskriminací v průběhu své profesní dráhy. A to často souvisí také s nerovnováhou v odměňování a musíme se zaměřit na všechny tyto nerovnováhy. Musíme především snížit rozdíly v odměňování žena mužů. Ženy, kte- nebo respektive lidé, kteří jsou více kvalifikovaní, školí se dále, eh, musí být za takové vzdělání odměněni. A to by mělo být součástí kolektivního vyjednávání a mělo by to být koordinováno. Velice často se ukazuje, eh, že eh, pracovní doba často nebývá kompatibilní s životním stylem žen. Proto musíme uvažovat také o postupech, které mohou změnit chování lidí takovým způsobem, který pak eh, pomůže. Děkuji, paní Kosta. A nyní předám slovo paní Ovi, která je také stínovou zpravodajkou za ALD, za liberály. Máte slovo, paní Ovi. prezident. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem přišla z dalšího zasedání a zapomněla jsem se tam dokumenty a přišla jsem ještě navíc pozdě, za což se omlouvám, takže jsem bohužel vyslechla jenom některé eh, z řečníků, eh, paní kolegyni z Norska, z Francie a ta vystoupení mě velice potěšila, protože přinesla celou řadu nových informací. Skutečnost, že o této zprávě nyní diskutujeme, už je samo o sobě velkým pokrokem. Nicméně v některých členských státech nechci teď nikoho jmenovat, eh, protože státy jsou různé, ale v některých z nich eh, je asi důležité zdůraznit eh, více obsah této zprávy než jinde. Chci tím říci, že náš výbor by možná měl zorganizovat i nějakou mediální prezentaci této zprávy a až budeme například diskutovat eh, o směrnici o materské dovolené, víme, že novináři měli o celou věc eh, hodně velký zájem, dorazili, byli to i novináři z Estonska, odkud eh, pocházím já, tak tentokrát dorazili, ačkoliv obvykle této tematice nevěnují takovou pozornost ale bylo to proto, že jsme celou záležitost prezentovali z jiného úhlu, to znamená, že ženy nepotřebují nutně systém kvót, že to nemusí být nutně samoučelný prostředek. Takže tuto věc, toto hledisko jsem chtěla zdůraznit. Pak je třeba věnovat pozornost také tomu, že eh, v této zprávě hovoříme rovněž o možnosti sankcí. Domnívám se, že ty sankce jsou důležité, pokud chceme skutečně rovnost eh, zavést eh, do praxe. Já se věnuji této tematice už nějakých 20 let, eh, to znamená od té doby, kdy Estonsko získalo nezávislost a vím, že pokud sankce neexistují, tak se věci těžko prosazují, ať už se jedná o cokoliv. Myslím, že od Norska se můžeme hodně poučit, ale i od Francie ještě předtím, než eh, tam eh, Senát eh, schválí tu příslušnou legislativu, už nyní vidíme, že je tam větší zastoupení žen v rozhodovacích a významných pozicích. Nebudu už dále zdržovat. Já myslím, že je jasné, jakým významným tématem se tady eh, dnes eh, zaobíráme. Můžeme ukázat eh, cestu ku předu některým členským státům. V Estonsku máme teď politiky na pravicové straně spektra, kteří říkají, legislativu už máme, tak proč potřebujeme také komisaře pro rovná práva, který u nás tedy funguje v Estonsku už pět let. My teď máme novou komisařku na tomto místě, protože předchozí člověk Eh, předchozí komisařka eh, pouze vydávala doporučení, ale neužívala sankce, ale jak říkám, sankce jsou někdy bohužel potřeba. Dnes eh, se dnes tedy v Estonsku lidé často ptají, potřebujeme vůbec úřad komisařky pro lidská, pro rovnost práv žen a mužů. Určitě to není jenom problém pro Estonsko, platí to jistě i pro nové a staré členské státy. Domnívám se tudíž, že spolupráce v EU je nesmírně důležitá. I podobné diskuze jako ta dnešní jsou velice významné a možná až naši vnuci budou ve věku, eh, kdy se budou moci podílet na řízení firm, tak proto budou mít rovné podmínky. Okay. Děkuji mnohokrát, paní Ovír. A nyní eh, členové výboru se mohou zapojit do diskuze. Nejdřív paní Gurmaj. Každý má dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jsem velice ráda, že jsme se tady všichni eh, všichni sešli, všichni jsme jistě přispěli nějakým způsobem mm, eh, k tomuto tématu. Už jsem také velice ráda, že tady máme eh, Rody, protože její zpráva je nesmírně důležitá a Věnuje se té obtížné problematice skleněného stropu. Já eh, znám Anike eh, Hutken a velice dobře se vzpomínám na práci na té zmíněné eh, legislativě. V 70. letech Myslím, že jste se správně rozhodli, že když dáte dohromady muže a ženy, tak budete mít jednak více pracovníků, jednak více dětí a tak budoucích pracovníků. A teď tady máme toho vašeho nového mladého ministra pro uh, uh, rovné příležitosti, který je nyní na otcovské dovolené, což je vynikající. A vidíme, jak funguje, funguje rovnost mužů a žen v praxi, což je vynikající. Ale děkuji také eh, paní Zimmerman eh, z Francie, která hovořila o jejich legislativních eh, krocích. Cením si vaší práce, paní Zimmerman, a je škoda, že tady mezi námi nemůže být také belgická ministrině. Na včerejším ministerském zasedání, to bych chtěla ještě říci, jsme probírali zásadní záležitosti a právě paní ministrně usilovala o konkrétní provádění e, kroků. E, já to oceňuji, protože u nás v Maďarsku je konzervativní, konzervativní vláda a tak vím, že u nás podobné změny určitě nebudou jednoduché ale doufám, že belgické a maďarské předsednictví i v této oblasti bude spolupracovat. Pokud jde o Evropskou strategii 2020, tak tady jsem trošku eh, kritičtější, protože už eh, neklade takový důraz na genderovou eh, perspektivu, jako například Lisabonská strategie, kdy jsme měli alespoň k dispozici statistické údaje rozdělené na muže a ženy, zatímco nyní už toto rozdělení k dispozici není, čehož velice lituji Eh, možná ještě mohu zmínit eh, důležitou problematiku rozdílu příjmu u mužů a žen. A pokud ještě domolíte minutečku navíc, eh, tak když mluvíme o podnikovém řízení, musíme myslet na dvě věci. Jednak na to, že neplatí, že by ženy nebyly schopny vedení řízení a nebyly schopny nahradit muže. Jsem velice ráda, že tady máme profesorku Michelle Sary Francie, která ukazuje, že eh, velké firmy na francouzské burze, ty, které mají eh, větší zastoupení žen obstály lépe během finanční a ekonomické krize, která vypukla v roce 2008. Tak děkuji za slovo. Thompson. Děkuji paní Gormaj. Paní Thompson má slovo. Děkuji vám všem za tato za tato zajímavá a vynikající vystoupení. Já sama jsem z Dánska a dánský ministr pro rovnost se zúčastnil také včerejšího zasedání. Byla to tady ministrině a tam mi říkala, pomožte mi, chtějí zavést kvóty, já dávám přednost e, kvalitě, e, kvalitě žen. Chtějí ve, chci vést křížovou válku proti kvótám eh, v Evropské komisi a potřebuji proto to správné střelivo. Já si myslím, že to je poměrně eh, zajímavé. Ráda jsem si vyslechla vaše vystoupení. Já vím, jak se vedete v Norsku, ale pokud dovolíte, mám několik otázek. Eh, Myslím si, že eh, je velice odvážní při zavedení těchto nových legislativních eh, aktů a eh, Zajímalo by mě, zda jste se inspirovali afirmativní akcí ve Spojených států, nebo jestli jste měli nějaký jiný model, nějakou jinou inspiraci před zavedení toho dramatického nebo radikálně nového mě, modelu afirmativní akce. A zda jste dokonce přistoupili k nějakým zásadním postihům typu uzavírání firm, pokud nesplnili eh, příslušné kvóty. Já vím, že i v jiných zemích, eh, například ve Španělsku, něčem takovém uvažovali, ale pak eh, se rozhodli k takovýmto drastickým krokům nepřistoupit, protože už tak mají obrovskou nezaměstnanost nějakých 20 i u nás v Dánsku se teď diskutuje o tom, jaká opatření eh, přijmout a uvést eh, do praxe. Pokud je o Francii, tak by mě zajímalo, jaká opatření používáte. Já jsem se hodně dočetla o té legislativě v Le Monde, v Liberation před rokem a půl, když eh, jsem měla možnost navštívit Francii, ale Zdá se, že diskuze o legislativě už vymizela a bohužel mi Teď eh, říkáte, že budete o legislativě eh, hlasovat eh, v Senátu a přitom na tom ještě teprve pracujete. Mm, kdy si myslíte, že můžeme očekávat, že bude ta legislativa, ten zákon skutečně schválen a vstoupí v platnost? A ještě poslední otázka, pokud dovolíte. Mm, zeptala bych se na situaci v Belgii. Vy jste uvedla, že Eh, funguje šest eh, opatření, nebo plánujete těch šest opatření eh, s 30% hranicí pro ženy, kdy ta začnou platit? Tak, fru Thomsen. Okay. Děkuji, paní Thomsen. Okay. Mrs. Kassa, please. Paní Kraca, máte slovo? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat našim hostům kteří byli velice konkrétní ve svých vystoupeních. Bylo to velice zajímavé a velmi užitečné. Obrátila bych se nyní na eh, představitelku belgického ministerstva a položila bych následující otázku. Nezávisle na zkušenosti belgického předsednictví chtěla bych vědět, eh, zda uvažujete o konkrétní iniciativě, zda jste již zahájili diskuzi na úrovni rady, nebo zda jednáte také s komisí této oblasti. Děkuji, paní Kraca. A nyní navrhuji, aby závěrečné slovo měla nejdříve paní Ol, která musí odejít. Máte slovo. Řečnice nemá zapnutý mikrofon. OK, unfortunately. Eh, omlouvám se, bo, omlouvám se, bohužel musím brzy na letiště ale děkuji za vaše mm, dotazy a poznámky. Pokud jde o ten eh, návrh na italskou eh, databázi z CVčky, tak eh, my jsme o tomto neuvažovali, protože mm, se to neosvědčilo, když jsme to před 20 lety zkusili a podniky to potom nevyužívali. Pokud jde o USA, tak tam afirmativní akce v podnikovém sektoru vůbec nefunguje, naprosto žádná, takže tam jsme se nemohli inspirovat z Spíše jsme vyzkoušeli eh, kvóty nejprve v v jiných oblastech, eh, například eh, u té otcovské dovolené, začali jsme u těch státních firm nebo obecních podniků. A u těchto drobných podniků, které jsou ve vlastnictví obcí nebo státu. nominační eh, výbory eh, ve veřejně obchodovaných eh, společnostech, jak jsem o tom mluvila, se musí naučit, jak správně vybírat na valných hromadách zástupce do správních rad. V tuto chvíli probíhá nominace v souladu se zákonem, vybírají se tedy mm, kvalitní lidé, s kvalitním eh, vzděláním, ale je potřeba získat tam určité zkušenosti. Pokud jde o ty sankce, což byla další otázka, my nezavádíme žádné nové sankce při prosazování tohoto zákona, protože už nějakých 30 let jsme sankce měli. Nutili jsme tak eh, vlastně všechny k dodržování eh, zákona sankce fungovaly nějakých 30 let. My jsme pouze předali nové kritérium nebo nová kritéria. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát paní Ol a šťastnou eh, cestu do Osla. Děkuji vám za vaši účast. A nyní předám eh, slovo paní Berc, která bude mít závěrečné slovo. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Nejdříve bych se vyjádřila k Belgii. Těch osm akcí, které jsem zde vyjmenovala, to je výsledek analýzy, které, kterou učinila naše ministrině a o kterou se s vámi chtěla podělit. A nyní, jaké jsou její záměry mm, jako belgické ministrině? Zabývá se otázkou kvót. E, uvažuje o těchto asertivních voluntaristických e, aktivitách. A za tímto účelem v rámci belgické vlády vytvořila pracovní skupinu, kde jsou členové e, z různých ministerstev a spolupracují a připravují a uvažují eventuálně o zákonu v tomto Duchova v této oblasti. Takže probíhá tato přípravná práce na úrovni belgické vlády. Takže to byla situace v Belgii. A nyní otázka mm, na práci belgického předsednictví. Belgie si stanovila za prioritu svého předsednictví eh, pracovat na odstranění mzdových rozdílů Eh, zabýváme se tedy tímto tématem. To samozřejmě souvisí s tímto tématem, kterým se nyní zabýváme. V rámci závěru, které připravujeme, požadujeme na členských státech, uvidíme, jak to dopadne. V každém případě navrhujeme, aby členské státy se vybavily takzvanou integrovanou strategií v tomto duchu. A dále v těchto závěrech je výčet specifických eh, aktivit, z kterých se má skládat tato integrovaná strategie. Jsou to jasně stanovené aktivity. A mezi těmito aktivitami se uvažuje také o kvantitativních opatřeních, jejichž cílem by bylo zajistit přístup žen do vyšších pozic. Je to text, je to dokument, který má politickou povahu, není to legislativní dokument, ale domnívali jsme se, že je to první krok a pokud vše bude probíhat dobře, tak členské státy přijmou tento dokument 6. prosince na zasedání Rady EPSCO a to by byl způsob, jak zajistit pokrok v této tematice. Vám tak. Děkuji vám. Takže doufejme, že budeme moci pokračovat v této vynikající spolupráci s belgickým předsednictvím. Máme mnoho otázek a problémů, které jsou nám společné a doufáme, že budeme moci spolupracovat se stejnou střícností. Děkujeme za vaši spolupráci a nyní předám vám slovo paní Zimmermanové. Já velice rychle odpovím na otázku. Myslím, paní, že jste to eh, nepochopila správně. Proto, aby byl vyhlášen určitý zákon, aby byl přijat, tak musí projít eh, národním schromážděním. To se stalo v lednu 2010. Dnes se o tomto zákoně jedná v Senátu. A pak potřebujeme určité období na to, abychom ho přijali a vyhlásili. Pokud to projde Senátem, tak 1. ledna 2011 bude tento zákon vyhlášen a pak se bude uplatňovat. je normální, že i nadále takto pracujeme. V Národním schromáždění a i v Senátu byly tlaky ze strany zaměstnavatelů zvláště proto, aby tento zákon nebyl přijat. Dnes se bude hlasovat v Senátě o tomto zákonu. Myslím si, že projde bez potíží. A do dvou let tedy za tři roky. Konkrétně uvidíme, zda jsme dosáhli 20% účasti, pokud nikoli, budeme aplikovat první sankce. Za šest let, pokud tam budeme na úrovni 40%, tak budeme aplikovat sankce v podobě odejmutí eh, odměn za přítomnost na správní radě maximálně do 6-7 let, doufejme, budeme mít 40 žen ve správních radách v dvou tisících eh, francouzských velkých podniků. Co se týče belgického předsednictví, eh, vy máte také eh, některé parlamentní iniciativy, které provádíte z hlediska kvót na úrovni správních rad. My se máme setkat s členy parlamentu někdy v půlce listopadu a myslím, že to bude jedno z témat, o kterém budeme hovořit. Eh, myslím si, že vaše ministrině bude přizvána k tomuto jednání, alespoň ve Francii to tak probíhá. Když, eh, přizveme naš, když pozveme naše evropské kolegy, tak většinou přizveme k tomuto zasedání také příslušného ministra. No, promiňte, to bude v Norsku. Můžete mi říct název toho zákona, abych si to mohla najít třeba na internetu? Hello. Eh, to je zákon, který se nazývá Kope Zimmermann. Kope to je předseda mojí skupiny. A proč jsem ho dala jako prvního? Jednoduše proto, že víte, když máte předsedu svojí skupiny, který vás podporuje v návrhu zákona, kde jak si je naděje, že budeme mít 40% žen v rozhodujících orgánech, tak eh, samozřejmě se nehádáme o to, kdo bude první nebo kdo bude druhý. Prostě zákon se jmenuje Kope Zimmermann. Děkuji paní eh, Zimmermann. A blahopřejeme k tomuto budoucímu zákonu Kope Zimmermann. Děkujeme za to, že jste nás seznámila s francouzskou realitou. A nyní spustíme druhou část našeho slyšení a požádáme eh, hosty z této druhé části, aby přišli sem za tento stůl.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 Takže navrhuji, abychom zahájili druhou část našeho slyšení ohledně politických opatření, která jsou nezbytná pro zajištění rovnoprávnosti. Jsem velice ráda, že mohu přivítat eh, členy našeho panelu. Nejdříve předám slovo paní Tajma Saman. Som er eh, direktor. Paní Tajma Saman je ředitelkou Evropské sítě žen ve vedoucích pozicích. Omlouvám se, měli jsme drobný technický problém. V každém případě vám chci poděkovat za to, že jste mě pozvali. Jsem tady jménem Evropské sítě žen ve vedoucích pozicích. Jedná se o stovku žen. Některé z těchto žen jsou přítomny zde v sále a jsou charakterizovány tím, že jednak pocházejí z evropských eh, členských států a ze čtyř různých oblastí. Veřejné orgány jsou úřednicemi, poslankyněmi, dále jsou to mm, vedoucí podniků, ředitelé podniků, představitelky finančního světa, představitelky univerzit. Zabývají se nejenom problematikou žen, to rozvedu ve svém vystoupení, ale snaží se také odstranit rozdíly, které existují mezi muži a ženami To znamená, chtějí bojovat také kvůli, eh, proti tomu, aby muži nebyli odtrženy od reality a chtějí bojovat za to, aby ženy se mohly více realizovat v profesi. Takže to sebou nese spoustu ekonomických a sociálních faktorů a samozřejmě to souvisí také se špičkovými pozicemi. Máme přibližně stovku členů, založili jsme tuto síť eh, před třemi lety. Problematika žen je naším hlavním tématem. Jedná se tedy o ženy ve vedoucích eh, pozicích, ne vždy je to eh, konkrétně ve vedení, může to být také na i jiných úrovních, a může to být i mimo vedení a můžete mít velký vliv. V každém případě tedy eh, sledujeme vývoj v této oblasti. Moje první konstatování je eh, takové, že eh, jsme se snažili nejdříve schromáždit konkrétní údaje, schromáždit univerzitní studie a zjistili jsme, že chybí. Existují sice čísla ohledně zastoupení žen ve vedoucích pozicích, ale nemáme čísla ohledně žen ve výkonných výborech. A jakmile se stupujeme dolů na úrovni eh, managementu, tak už máme velký nedostatek těchto údajů. Chtěla bych vám uvést tedy prameny, z kterých jsme vycházeli. Existuje databanka Evropské komise, dále existuje eh, také existují údaje ekonomického fóra. Existuje celkem dost studií ohledně žen v těch eh, vedoucích eh, pozicích vedení. Dále tady máme studii, kterou realizovala společnost 21 st Týkala se žen ve výkonných orgánech, výkonných výborech. Nicméně je zajímavé konstatovat, že je zde nedostatek údajů, abychom zmapovali situaci z hlediska žen eh, v těchto eh, pozicích v rámci celkové hierarchie. Když se podíváme na státní politiky, které existují, jsou tu rozdíly. Existuje Evropská směrnice ta je tedy platná ve všech zemích ohledně rovnocených eh, mest. Dále existuje politika, která se týká zvláště malých dětí a ve Francii a v Norsku existují ještě konkrétní údaje ohledně žen eh, v těchto vedoucích pozicích. Vedle problematiky existujících eh, zákonů existuje samozřejmě také snaha sledovat plnění těchto zákonů a případné úpravy těchto zákonů. To je také eh, zajímavý směr. Co se týče nedostatku údajů, tak eh, moje združení zahájilo rešerše právě proto, aby zjistilo, jak si na tom stojí tyto ženy. A cílem bylo učinit určité návrhy. Víme, nebo samozřejmě tušíme, že eh, ženy jsou nedostatečně zastoupeny, tady nejsou pochybnosti ale šlo o to, abychom zjistili, v jaký okamžik by bylo dobré intervenovat a jednat. Eh, již se o tom hovořilo, nechci se opakovat, ale samozřejmě je zjevné, že ženy představují 60 vysokoškolsky vzdělaných eh, lidí. Ale pouze 13 žen je generálními ředitelkami velkých společností. A samozřejmě eh, schází velice eh, mnoho údajů ohledně tedy postupu předtím, než se tyto ženy tedy stanou vedoucími těchto eh, výkonných výborů. Eh, potřebovali bychom evropské studie, abychom zjistili, jakým způsobem prodělali tento vývoj a k jakým ztrátám během toto vývoje došlo. Co víme v současnosti? Mateřská dovolená není tím skutečným problémem. Eh, já vím, že vy jste prodloužili mateřskou dovolenou. Někteří říkají, že to vyvolalo odchod žen, ale mm, to je až následný krok. Myslím, že VEF identifikoval Eh, tuto problematiku, proč ženy vlastně odcházejí. Oni se vrací po mateřské dovolené, zůstanou nějakou dobu a pak odcházejí. Proběhla studie a šetření a ženy neodcházejí, protože mají hodně práce. Oni odcházejí, protože mají málo práce protože vnímání jejich nadřízených se mění. Eh, oni je vnímají jako matky, eh, to znamená, je tady určité váhání, zda se jim má svěřit nějaká významná práce. Ono je to trošku podobné v podnicích a v politice z hlediska zadávání odpovědnosti. Víte, že tam eh, hraje celou řadu, hraje roli celá řada faktorů. Pokud máte děti, malé děti, eh, tak nejste zajímaví, nebo pokud jste příliš již v pokročilém věku, je to to tež. To jsou tedy faktory, které jsme chtěli ověřit na evropské úrovni. Chtěli jsme stanovit, proč odcházejí tyto ženy, když se vrátí z mateřské dovolené a proč by měly zůstávat. Nejdříve jsme vycházeli z empirické, pragmatické zkušenosti v rámci naší sítě. Jedná se o ženy, které dospěly do určité úrovni mocenského rozhodování v politice, v podnicích. Tak jsme samozřejmě velmi výrazně sledovali také, co se děje v Norsku, protože v Norsku se uplatňuje dosti globální přístup k řešení tohoto problému. Dnes se hodně hovoří o ženách v správní radě a ve vedení, i když tady eh, zazněla trošku negativní kritika ze strany eh, předchozích panelistů. V každém případě v Norsku až 20 30 let se prakticky pracuje na tomto přístupu, to znamená boj proti stereotypům. Já vám uvedu za chvíli příklad z hlediska mateřské dovolené. Pokud jste vedoucí podniku, musíte také hledat nástupce. I tady eh, sehrávají některé faktory eh, svoji roli, to znamená, že hrajete, hledáte někoho, kdo se vám podobá. Prostě žena tomu muži se eh, nepodobá, takže je jaksi snadněji eliminována. Neřekla bych, že je to hlavní problém, ale pravdou je, že stereotypy byly předmětem boje během těchto posledních 20-30 let. Zkoumali jsme také, jakým způsobem tedy ženy mohou proniknout do vedoucích pozic. Stereotypy to není jediný problém. Především se jedná o uznání inteligence žen a dále jejich schopnosti nahradit muže v jejich pozicích. A to je poněkud složitější. Druhý, blok, druhý blokující faktor to bylo mm, rozhodování žen mezi kariérou a mateřstvím. I to je věc, kterou musíme zohlednit. Tady existují příklady a čísla a někdy jsou velmi rozporuplná. Máte země, kde mm, ženy mají skutečně vysoké procento zastoupení ve vedoucích pozicích USA, Velmi se kritizuje Německo, ale v podstatě Německo také nevypadá na tom příliš eh, špatně. Tam je mnoho matek, které tam mm, pracují, ale je méně vedoucích, eh, které mají rodiny. Pak máme Norsko, to je zase další příklad. Takže bylo by vhodné se za, na Norsko zaměřit. Tam je hodně žen matek. Ve Francii je také obrovské procento žen matek, které pracují. Opět je to velmi odlišné v těch sousedních eh, zemích eh, a tak dále. Je to tedy problematika, kterou je nutné zohlednit a je nutné si položit otázku, jakým způsobem se vyhnout tomu, aby ženy nemusely činit toto rozhodnutí, vylučující rozhodnutí kariéra nebo rodina. Vím, že toto téma vás velmi zaměstnává, souvisí to také rozdělením povinností v rodině a také ve společnosti. A samozřejmě to vyžaduje také politiku, která by se zaměřila zvláště na péči o malé děti. Co se týče zákonů ohledně pozitivní diskriminace, které by měly zajistit žádoucí procento. Ostatně v této souvislosti bych se chtěla vrátit ještě k evropské směrnici, která se týká rovnocených mest. Samozřejmě tato směrnice mm, je dobře, že existuje, ale ještě zdaleka nebylo dosaženo cílů, které byly stanoveny v této směrnici. Pak existují zase zákony ohledně kvót, ohledně jednotlivých úrovní v hierarchii. K tomu se nebudu vyjadřovat. nebo lépe řečeno, eh, stále váhám ohledně tohoto problému. Je to zajímavá otázka, ale komplikovaná a v určitý okamžik možná bude vhodné se k tomu vrátit, pokud nebude jiné řešení. Já se domnívám, že není možné mít zákony, pozitivní diskriminace nebo ohledně mest, pokud vedle toho neexistuje politika dohledu, politika úprav a sledování, eh, naplňování těchto zákonů. Jinak se vystavujeme riziku příliš teoretického eh, naplňování eh, nebo nenaplňování těchto zákonů. A tady jsou důležitá čísla, která musíme sledovat. Pak jsou tady dvě další témata, a tady by bylo také důležité se na ně podívat. První téma to je otázka vzdělání. Hovořilo se o stereotypech, vznikají ve společnosti, souvisí s děvčaty a s chlapci. E, je nutné, aby děvčata i ženy jaksi přistoupily na to, že mohou e, vykonávat vedoucí pozice neměly by být omezovány vlastními stereotypy. A určitě existují možnosti z hlediska pozitivní veřejné nebo státní politiky. Proto, aby ženy eh, připustily možnost, že budou vykonávat eh, vedoucí pozice. A samozřejmě tady se profilují také mm, vzorové roli, role. I tady může politika hrát důležitou roli tak aby ženy a děvčata se mohla identifikovat eh, s těmi postupy směrem k výkonu eh, těchto důležitých eh, pozic. A nakonec nesmíme opomíjet velmi důležitou diskuzi z hlediska státního a soukromého sektoru. Také v rámci vnitřních poměrů v podnicích. Já bych ocitovala několik příkladů. Já jsem nyní vykonávám činnost soukromého advokáta, ale velice dlouho jsem pracovala ve velkých amerických korporacích. Samozřejmě, že to francouzské kulturní pozadí pro, pro mě bylo velice důležité, ale nicméně je velmi důležité se podívat na to, jakým způsobem tyto korporace fungovaly a jaký poměr sil tam ustavili. Musím říct, že v Jižní spolupracovala jsem s americkými kolegyněmi a byly zde problémy eh, mezi ženami, které jsou v jižní části Evropy a USA. Eh, tyto ženy někdy váhaly, jestli mají přistoupit na tuto síť, někdy je nutné bojovat i proti určitým paternalistickým vztahům mezi muži a ženami. Nicméně v těch amerických podnicích existují docela efektivní poměry sil. Nechci to tady eh, jaksi doporučovat, ale je to zajímavé. Existují americké zákony proti diskriminaci a to jsou velmi důležité faktory, které povzbuzují americké podniky, aby dobře zmapovali terén z hlediska přítomnosti žen. Eh, ženy musí být zaměstnány v těch výkonných funkcích. Neříkám, že je nutné toto přebírat, ale funguje to relativně dobře. V každém případě by bylo vhodné vyvíjet určitý společenský nebo politický tlak, ať už tomu říkáme jakkoliv, v rámci kterého by eh, podnik eh, promítal tuto problematiku do všech podnikových orgánů. Já jsem eh, ještě před několika měsíci opustila podnik, byl to Microsoft, kde tato problematika mm, byla ve středu zájmu. V tomto podniku se vnímala tato různorodost jako nezbytný faktor rozvoje kreativity tohoto podniku. Byl to důležitý prvek. Druhá věc, která je důležitá, a kterou ženy nerealizují dostatečně, to znamená spojovat se, vytvářet sítě mezi ženami a otevírat se tak ostatním otevírat eh, svoje, svůj horizont. Mám příklad dvou podniků, které se rozhodly využít naší sítě jako prostředku vnitřní podnikové politiky, aby konfrontovali své vedení s jiným světem a aby umožnili svému vedení jak si získat dovednosti, které by jim umožnily zmapovat situaci v podniku a identifikovat kvalitní pracovníky. Politika lidských e, zdrojů je samozřejmě klíčovým faktorem. A na závěr musím říci, že několikrát se hovořilo o těch vzorových prvcích. Samozřejmě i média mají významnou roli z hlediska zvýšení zastoupení žen v těchto pozicích. Děkuji, paní Saman. A nyní bych chtěla přivítat paní Irene Natividad, která je prezidentkou Global Summit of Women. Vítejte na našem zasedání. Am I on? Yes. Okay. Uh, thank Děkuji mnohokrát, vážená paní předsedkyně, za příležitost pohovořit k výboru o tématu, které je pro mě tak důležité. Vy z vás, kteří Global Summit of Women neznáte, je to organizace, která združuje šéfky podniků, podnikatelky za posledních 20 let, se věnuje této práci a snaží se posílit příležitosti pro seberelazici žen po celém světě. E, existuje také e, organizace e, generálních ředitelek žen, po celém světě. Snažíme se také provádět výzkumy a získávat základní informaci, abychom, když se řekne, že není ve vysokých funkcích dost žen, abychom měli přesná čísla. Začali jsme působit v roce 98 a tehdy pouze jediná organizace dělala výzkum v této oblasti katalyst, která se zaměřovala na 500 největších firm poslední době jsme se eh, ujali výzkumu mezi, v Mezinárodní finanční korporaci v rámci Světové banky, která se snaží získat existující data o ženách v eh, představenstvech podniků po celém světě. Nikdo jiný to dříve nedělal. Eh, my se snažíme získat globální profil zastoupení žen v těch největších společnostech, respektive v jejich představenstvech a správních radách. Překvapilo nás, že jsme, když jsme zjistili, máme teď už údaj o 51 zemi z 26 zdrojů. A dnes odpoledne se s vámi chci podělit o klíčové poznatky z tohoto výzkumu, nejen o tom, kde ženy najdeme, ale také, co jednotlivé země dělají, aby posílili eh, přítomnost žen v představenstvech a vedeních podniků. Jak to vypadá v Evropě? jak vidíte, doufám, že na to vidíte, ono to tak dobře vidět není, když svítí světlo, ale vidíte, že v Evropě najdeme jak vysoké zastoupení 40,3%, v Norsku a ve Švédsku kolem 20%, já to sama také nepřečtu, a až po nízké zastoupení v Itálii a i Francii, bohužel je mi to líto, až po eh, Portugalsko Kypr, kde je zastoupení žen pouhá 3%, ačkoliv evropská situace se zdá na první pohled dobrá, celkově tak dobrá není. Většina evropských zemí z hlediska zastoupení žen v představenstvech firm představuje méně než 20%. Jak se Evropa srovnává se zbytkem světa? Docela dobře, musím říci na nejvyšší části toho grafu vidíme Evropu, kde eh, je průměr 9,9%. A 11,9% ehm, opravuje se řečnice. Ale ano, a teď už nevidím vůbec nic. Eh, možná ta světla radši rozsvíte, radši bych viděla ten svůj text, než abych odhadovala tady a snažila se mluvit ve tmě. Je to od 11,9%, ale uvědomte si, to je tak vysoké v Norsku, tedy 40% až po ta pouhá 3% v Itálii, Portugalsku a na Kepru. Porovnejme to s Amerikou. Pouhá 9,9%, od 15,2 v USA, a to je považováno za hodně, až po 2,5 v Mexiku. A podívejme se na Asii a Tichomoří, kde je to pouze 6,5 eh, zatímco třeba na Filipínách 10 to je moje domovina, kde jsem se narodil. Eh, až po eh, 1,4 v Japonsku. Eh, a pak Střední východ a Afrika eh, od 14 v Izraeli až po nízkou úroveň 0,2 v Saudské Arábii. A o co vlastně jde? Ono ani nejde o to, na jakou část světa se zaměřujeme, ať už je to Evropa, USA nebo Japonsko. Vidíme, že zastoupení žen v nejvyšších vedoucích pozicích ve velkých firmách je minimální. Není to nic skvělého, nemáme tady žádného hrdinu mezi státy s výjimkou možná Norska a Švédska. Ale co země dělají s touto situací? Už jste slyšeli z předchozího panelu, co se dělá v Norsku a ve Francii jejich úsilí Eh, se zaměřuje na nejpopulárnější strategii, tedy na kvóty. Podívejme se na tento graf. Na levé straně to jsou země, které mají již zavedené kvóty, nebo kde se kvóty na, za, eh, navrhují pro všechny společnosti, veřejnoprávní kotované na burze. Například eh, v některých státech třeba se to eh, Španělsko implementovalo dlouho, na Islandu to platí no pro kotované společnosti a ve Francii už se připravuje legislativa. Eh, Nizozemsko má trošku eh, složitější cestu, kterou musí absolvovat, protože si žádá 30%, kvotu pro 30% zastoupení žen ve vyšším managementu. Hm, všimněme si, to jsou země, kde již kvoty existují pro vládní a státní subjekty. V Izraeli to začalo již v roce 1993 v zákoně o obchodních společnostech měli také pravidlo, že je potřeba diverzifikovat představenstva. V Jižní Africe to bylo v 96. Po apartheidu se snažili dostat více eh, původních obyvatel eh, do vedení soukromého sektoru. Ale podívejme se na Dánsko, Finsko, Irsko a Island. Eh, když tedy zazněla otázka na Dánsko, měli byste vědět, že tam už existuje kvota pro státní subjekty a státní úřady, a to jsou velké společnosti, ty státem vlastně ne společnosti jako letecké společnosti, energetické společnosti a tak dále, síťová odvětví. Německo nemá sice federální zákon, ale například město Berlín má kvotu 50%, Norimberg také pro eh, obecní eh, eh, místní zastupitelstva, případně filiálky těch společností, které jsou částečně vlastněny státem nebo místním zastupitelstvem. V Kanadě jako takové také není kvóda. ale například provincie Quebec, která se vždycky snažila odpojit, ta má 50% kvótu a všimněme si, již dosahuje počtu 40,9% zastoupení žen ve vysokých pozicích a Belgie opět navrhovaná legislativa na federální úrovni a Kanada také. Já jsem se vám snažila ilustrovat tento jev, jakožto v globální, ale především v Evropě. Proč toto tsunami kvót je tak populární v Evropě? Za prvé, protože funguje. Až se vám kvóty líbí nebo ne, v praxi to funguje. Pokud chcete zvýšit počet žen rychle, tak právě tato legislativní cesta funguje. A druhý důvod je, že Norsko už to podniklo a dosáhlo toho. Znamená to, že můžeme rozptýlit obavy, že se to nepodaří. Podařilo se jim to, i když se říkalo, že se na to dost žen nenajde, a zvládli to za dva roky, i když se říkalo, že na to není čas. Našli ty ženy, i když se říkalo, že těch žen se prostě dost nenajde a povedlo se jim to všechno zrealizovat, aniž by narušili vedení podniku v zemi, i když eh, firmy uváděly, že vznikne chaos, pokud změní změníte složení eh, všech představenstev najednou, že to otřese všemi podniky celou ekonomiku. A dále v řadě zemích existují kvóty již jako legislativní opravný prostředek v politické oblasti. Pouze se toto přenáší Eh, do privátního sektoru a nakonec Evropa má řadu státem vlastněných společností. Znamená to, že vláda tam má výraznější hlas jakožto akcionář, protože má výrazný podíl v těchto firmách, může se vyjádřit ke složení eh, právních rad, představenstev a tak dále. A právě proto se kvóty po celé Evropě rozšiřují. Bylo by upřímně řečeno výborné, kdyby se do toho mohl zapojit i Evropský parlament, protože eh, Evropa díky tomu předstihne nejenom Spojené státy americké, ale každou zemi na světě tím, že změní tvář vedení podniku v tomto regionu e, nastoupí do vedení a tím může ovlivnit způsob, jakým se další státy, včetně e, mé země, budou dívat na tuto situaci a možnost ovlivnění zastoupení žen ve vedení podniku. Jaká je další strategie? A nyní to bude příklad ze soukromého sektoru. Máme například burzy, stejně jako komise pro vedení společností, kde se uvádí, že diverzita představenstva je nezbytná pro kotaci na burze a nebo je to nezbytný komponent pro ukázku dobrého řízení a vládnutí. Finsko bylo první zemí v roce 2003, která eh, dokázala diverzitu ve složení eh, představnice v podniku eh, už v roce 2003, rozhodli se pro genderovou diverzitu, ale všimněme si, máme tady Švédsko, Nizozemsko, Belgii, Německo, Francii, Spojené království. Ty mají eh, v kodexu vedeních podniků také ustanovení o diverzitě, o různém složení rady. A podívejme se, některé státy eh, tedy splnili tato doporučení. Znamená to, že tím kritizujete ty, které to nesplní. Pokud nesplníte požadavek pro kotaci, musíte být schopni vysvětlit, proč to nesplňujete. Takový požadavek má Německo například, eh, když schválili doporučení komise provedení firem a žádají společnosti, aby se podělili s akcionáři na valné hromadě o tyto informace. Například Komise pro cené papíry nyní tam požaduje diverzitu složení představenstva firm, eh, která by měla být eh, součástí informace ve výročních zprávách firm. Není to, ale bude evropská iniciativa, je to iniciativa z Austrálie, kde od ledna 2011 všechny společnosti kotované na australské burze musí informovat veřejnost o procentu počtu žen ve vedení firmy, v představenstvu a mezi zaměstnanci a musí také vysvětlit, vysvětlit, co plánují, aby zastoupení žen navýšili. To je možná nejagresivnější z iniciativ, které dnes máme. Třetí strategie, o které bych s vámi chtěla hovořit, je strategie, kterou já považuji za nejúčinnější. Už se o tom uh, hovořilo. Je to takzvaný business case, obchodní případ, tedy důvod, proč mají být ženy zastoupeny v představenstvu, o co vlastně jde. Všechny tyto studie z Evropy většinou, ale také z USA a také, jak vidíte, z Turecka a Větnamu, ukazují toto. Čím více žen ve vysokém vedení společností, v představenstvu společností, tím lepší jsou finanční výsledky podniku z hlediska návratnosti aktiv, návratnosti investic, eh, rostoucí hodnoty pro akcionáře a lepšího dohledu z hlediska auditu a eh, finančního dohledu obecně. Můžeme tedy říci, že už proběhl rozsáhlý výzkum, eh, eh, ráda bych to sdělila i tady eh, kolegyni z Dánska, už se to prokázalo. Problém je, že zatím si to nezískalo velkou přesvědčivost v soukromém sektoru. Tyto studie probíhají na univerzitách. A co dělají profesoři? Oni si zkoumají, říkají si skvěle, mám další publikaci, ale nikdo se o tom nedoví ale slyšeli jste o McKenzie, o studii Catalyst a dalších, kde to bylo podobné, ale kde si také získali média, aby informovali o těch zjištěních. A právě média je nutné zapojit v úsilí informovat firmy o tom, že eh, pro ně bude finanční výhodou, pokud tam zave, eh, zařadí více, že nejde to jenom o spravedlnost, férovost a tak dále, ale jde čistě o argument, že firmám se z finančního hlediska po větším zapojení žen povede lépe já jsem eh, v 62 letech, musím říci, že už mám tak dlouho zkušenosti, že bojuji za to, aby ženy se mohly účastnit vedoucích pozic eh, tak dlouho, že už mě nudí nejrůznější cíle. Eh, Oni nefungují prostě dojdete do bodu, jak říká paní Zimmerman, že dobrá vůle nestačí, potřebujete legislativu, ale co e, si žádá taková dobrá legislativa? Ono to tady zaznělo, se o to ráda podělím ještě s vaším výborem, protože když se hovoří o kvótách ano nebo ne, potřebujeme také implementační plán. Některé zákony z hlediska kvót Eh, jak to fungovalo v některých zemích. Prostě schválili zákon a ono to nefungovalo. A důvod, proč to v Norsku funguje, je, že tam eh, měli eh, dokonale zpracovaný plán implementace té legislativy. A za druhé je nutné vyčlenit na to nezbytné prostředky. Nestačí jenom schválit zákon bez jakéhokoliv vyčlenění prostředků. Je nezbytné vyčlenit prostředky pro ehm, rezort, který bude odpovídat za realizaci tohoto zákona. Dále musí existovat sankce Ehm, sankční opatření, aby ten zákon nebyl bezdubý. Ehm, prostě někdo nebude dodržovat zákon jenom proto, že je to zákon dobrý. Musí existovat politická vůle v Norsku také, proč ten zákon prošel. Šly tam tři vlády, které se o to zasadily, od konzervativců až po progresivní. Uh, Musíte si získat eh, tedy všechny koaliční partnery, aby se vám to v praxi osvědčilo. A dále musíte si stanovit termíny a každý ty termíny musí dodržet. Mě by tedy velice zajímalo, eh, jak to dopadne ve Francii ehm, i s těmi spory v současné době. Měli byste mít databázi kvalifikovaných žen. Možná to firmy nevyužijí, ale rozhodně mít takový kádr žen, které jsou vzdělané a které by mohly. A dále vzdělávání žen, ale i mužů v řízení společností, protože společnosti po celém světě se setkávají s velkými problémy, Ehm, s velkými úkoly a když vycházíme z krize, musíme uvažovat nejenom o tom, jaké regulatorní změny musí nastat, ale především, kdo ty změny má prosadit, především nadnárodní společnosti, eh, které působí po celém světě, mají dopad na pracovníky po celém světě, na ekonomiku na celém světě, na životní prostředí, kdekoliv působí. A právě proto by ženy měly mít možnost podílet se na rozhodování, na dohledu právě nad těmito velkými společnostmi. Děkuji. Eh, Děkuji mnohokrát paní Natividad. A nyní předám slovo naší další uh, představitelce USA, Elizabeth Benham, která je předsedkyní Mezinárodní federace uh, žen, které pracují jako nezávislé pracovnice nebo ve vedoucích pozicích. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Nejprve bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu a vašemu výboru pro práva žen a rovnost pohlaví za možnost na vašem slyšení dnes vystoupit. Máme velkou ctí vystoupit eh, tady v Evropském parlamentu a to jméne Mezinárodní federace podnikatelek a manažerek eh, eh, také označované zkratkou BPV International. A budu hovořit k tématu, které je nesmírně důležité pro prosazení žen v ekonomice a pozicích, kde mohou rozhodovat. Eh, naše organizace se připomíná 80 let založení, máme pobočky v 96 zemích, eh, v pěti oblastech světa a na 30 tisíc členů. A já jsem velice ráda, že mohu být 21. prezidentkou. BPV International má také poradní statut eh, při OSN a už nějakých 60 let se zasazuje o záležitosti žen, především o rovnost mužů a žen minulých eh, desetiletí jsme byli svědky řady vítězství pro ženy na pracovišti, ale pracoviště přesto zůstává hlavně doménou mužů a za posledních 30 let eh, se život eh, změ- žen hodně změnil, ale přesto ženy stále čelí skandálním nerovnostem v práci. Právě vydané výsledky celosvětového průzkumu firmy McKinsey Moving Women to the Top eh, ukazují, že řada vedoucích pracovníků eh, věří eh, v to, že diverzita ve vedoucích funkcích vede k lepší finanční výkonnosti, ale jenom málo společností proto skutečně něco dělá. 72% eh, z nich si myslí, že je tady přímé pojítko mezi eh, genderovou diverzitou ve firmách a jejich eh, finančním úspěchem. Ale hm, procento takto smýšlejících a procento takto smýšlejících se navíc i při krizi zvýšilo. Nicméně ještě neudělali firmy dostatek pro to, aby se ty rozdíly mezi muži a ženami na nejvyšších úrovních zlepšily a Nějak to asi nepřekvapuje, protože pro řadu firm eh, genderová diverzita není eh, klíčovou eh, prioritou. A právě z těchto důvodů výsledky ukazují, že více je také lépe, protože ve firmách, kde genderová diverzita má větší váhu a kde se provádí více souvisejících politik, Eh, řídící pracovníci říkají, že vedení firm je také nejvíce různorodé. A mezi respondenty ve firmách, eh, kteří uvádějí, že genderová diverzita je mezi třemi hlavními prioritami a mezi těmi z ostatních firm je rozdíl 32 eh, ohled, mezi těmi, Eh, pokud jde o to, jaký, eh, jaké procento funkcí zaujímají ženy v řídících eh, pozicích. Důležitá je také podpora nejvyšších ředitelů firmy, takže je tuto chvíli poměrně zarážející, že jenom málo společností má management, který nějakým způsobem věnuje pozornost programům pro zvýšení genderové diverzity ty rozdíly, o kterých se řídící pracovníci většinou eh, zmiňují ve firmách, jsou největší genderovou diverzitou. Jsou také eh, společnosti, které mají tu diversitu největší a tím pádem i lepší eh, finanční výkonnost. Ve firmách, kde je genderová diverzita mezi třemi hlavními prioritami, tak 87% eh, respondentů uvádí, že více než 15% jejich eh, nejvyšších řídících pracovníků jsou ženy a pouze 64% eh, těch, jejich společnosti považují genderovou diverzitu mm, za jednu z deseti klíčových položek a platí to pouze pro 55 respondentů ze všech ostatních firm. Tady svou roli hraje i zeměpisný eh, faktor, eh, kdy třeba respondenti z Ázie a Tichomoří eh, více kladou důraz na genderovou diverzitu, je to 35 až 30 eh, v těchto regionech, zatímco například v Latinské Americe je to pouze 21 respondentů, kteří říkají, že jejich firmy začlenují genderovou diverzitu mezi 10 hlavních priorit a pouze 27 platí pro Evropu a 28 pro Severní Ameriku. Eh, při svých cestách eh, po světě, když jsem se účastnila nejrůznějších konferencí, tak eh, nedávno jsem měla možnost vystoupit také na síti, jednání sítě žen v řídicích pozicích v rámci APEKu a tam mi účastnice potvrdili tato zjištění a to, že firmy se v tomto rychle nemění. Ovšem úspěch severských zemí nám ukazuje, čeho lze s kvótami dosáhnout, pokud zacílíme na kritickou masu. A je to právě ta kritická masa, která přispěje k změně, pokud dosáhneme kritické masy žen v eh, ve skutečně vysokých eh, pozicích, eh, tak uvidíme, že ta změna bude najednou mnohem lépe přijímána. Rozhodnutí, která se týkají postupu žen na udržení pracovních míst, se rovněž změní. Takže kvóty nám ukazují, že skutečně fungují a my je vnímáme jakožto silný nástroj k tomu, abychom nastartovali změnu a opravdový zájem o posun eh, žen nahoru eh, na firmním žebříčku. To, co skutečně potřebujeme ve většině západních zemí, je genderová eh, rovnost a soustředit se na genderovou rovnost napříč firemním eh, prostředím, tak aby byly eh, ženy v seniorních pozicích eh, skutečně motivovány k tomu, aby v této pracovní, v takovém pracovním místě zůstaly. Já si myslím, že bodem zvratu je, to je skutečně, bod zvratu je klíčový. Už při počtu tří členů představenstva se okamžitě projevují přínosy žen Austrálii eh, australská burza ku příkladu prosazuje eh, genderovou diverzitu v rámci korporátního řízení a vyzývá společnosti eh, k tomu, aby publikovali své politiky pro genderovou diverzitu a aby se stanovili vlastní cíle v této oblasti, pokud jde o diverzitu pracovníků, a to s platností od příštího roku. A firmy budou mít takto povinnost, nebo se bude očekávat, že zveřejní výsledky, jichž dosáhly, nakolik naplnily ty stanovené eh, cíle a kolik žen tedy eh, pracuje ve firmách a je v seniorních pozicích. Mezinárodní organizace práce eh, odhaduje, že v důsledku ekonomické krize přišlo o práci asi 18,7 milionů žen a ty, které si místo podržely, eh, jsou všem většinou hodnoceny eh, finančně méně než muži eh, odvádějící stejnou práci, vydělávají 70 až 90 toho, co muži. Takže rozdíl v platech mezi ženami a muži se sice maličko zlepšil v letech 2000 až 2007, nicméně od začátku hospodářské krize se to zlepšení zase zastavilo a v některých zemích se rozdíl mezi platy muži a žen, žen zase zvětšil. BPV International eh, tady vede osvětovou kampaň eh, eh, známou jako celosvětový den za rovný příjem. Ale co kdyby existovaly nějaké zásady, jimiž by se mohly firmy řídit a podle něž by mohly přizpůsobit svoje politiky a, postupy a tak eh, zajistit zrovnoprávnění a začlenění žen? Řada těchto témat se objevuje eh, v zásadách pro zrovnoprávnění žen rozvojového fondu OSN pro ženy a v tzv. globálním paktu eh, OSN které BPV International eh, prosazuje prostřednictvím naší globální sítě. Tady na tom diapozitivu vidíte podrobnosti. Je to sedm zásad, které nabízejí určité vodítko, jak dát ženám na pracovišti, trhu práce a ve společnosti celkově mm, odpovědnost. A jsou tam nejrůznější kroky týkající se oblasti podnikového řízení nebo zastoupení ve vedení firem, rovných příležitostí, nediskriminace, bezpečnosti práce, přístupu ke vzdělání, ke školení, v oblasti rozvoje, podnikání a zapojení širších komunit. Prince číslo 7 podporuje firmy v tom, aby si vytvořily nějaká srovnávací měřítka, transparentní procesy, kterými budou měřit eh, a informovat o pokroku eh, v oblasti eh, genderové rovnosti, aby používali statistické údaje rozdělené na ženy a muže. Tyto zásady byly zpracovány během ročního procesu konzultace, jehož jsme se také účastnili. Ten začal v březnu a vycházejí ze zkušeností eh, firem a z postupů, eh, které jsme schromáždili od eh, společností z nejrůznějších oblastí a ty ukazují, že takové kroky pomáhající genderové diverzitě jsou možné a dosažitelné. A je to tedy určitý mm, soubor nástrojů, který umožňuje zapojit eh, ten privátní sektor eh, do naší snahy eh, vytvořit rovné podmínky pro muže a ženy. Tady eh, doporučujeme firmám řídit se těmito eh, zásadami, využít eh, ty osvědčené hm, postupy. Využíváme tomu naše pobočky po celém světě, organizujeme konzultace s firmami, se státními úřady, sbíráme informace a snažíme se informovat o stávajících postupech, které dávají ženám větší ehm, odpovědnost, rovnoprávňují je ve formách a pomáhají jim prosadit se prohlášení generálního ředitele, které podporuje mm, e, zásady zrovnoprávnění e, žen, které, bylo vydáno letos červnu na samitu řídících pracovníků v rámci globálního paktu v New Yorku, ukazuje takovýto mechanismus, e, který pomáhá se lidem na řídících pozicích prosadit. Až doposavat eh, bylo toto prohlášení podepsáno eh, celou stovkou nejvyšších eh, firemních představitelů a ukazuje ta na rostoucí zájem o tuto problematiku ze starých firem. Ještě musíme samozřejmě udělat hodně pro to, abychom vyřešili nejrůznější problémy, s nimiž se ženy na pracovišti, na, na trhu práce ve společnosti potýkají ale pokud dáme ženám eh, se zrovnoprávnění žen eh, celkově umožní ženám plně využít eh, svůj potenciál ve znalostní ehm, společnosti a plně se zapojit do hospodářského života ve všech jeho sektorech, ale samozřejmě to také povede k zlepšení produktivity a k budování silnější ekonomiky. Bez toho, mm, abychom zrovnoprávnili ženy, navíc nikdy nesplníme rozvojové cíle tisíciletí. Já jsem se eh, minulý měsíc zúčastnila eh, Fóra OSN pro privátní mm, sektor k mm, rozvojovým cílům tisíciletí. Eh, tomu jednání předsedal Ban Ki-moon a bylo tam na 300 nejvyšších zástupců států a vlád, ředitelů firm, představitelů občanské společnosti, také představitelé agentur OSN. A měla jsem radom, když jsem viděla, že se všichni společně, jakožto světoví lídři a šéfové podniků snaží najít nějakou globální strategii a dosáhnout pokroku v této oblasti. Ještě nikdy předtím jsme nebyli svědky podobné schody mezi eh, mezinárodními subjekty na této úrovni. Na závěr Chci říci, že je potřeba definovat, eh, jak by měl úspěch na pracovišti ve firmách pro ženy vypadat a najít si metody a nástroje. Protože jinak eh, se nám jaksi žádné změny nepodaří dosáhnout a bude to eh, vyžadovat transformaci kultury ve firmách a také mm, odhodlání jednotlivců a pochopitelně celých firm. Politici mají k dispozici k dispozici celou řadu politických nástrojů na podporu genderové rovnosti a na podporu efektivního rozvoje inovací na pracovišti, ale pokud chceme dosáhnout nějakého pokroku, tak musíme eh, být schopni dobře posoudit eh, talent a možnosti, které nám ženy mm, nabízejí. A naše organizace bude nadále pokračovat v prosazování zásad na zrovnoprávnění žen, aby se toto stalo realitou. Jestliže se genderová rovnost stává naším právem hned při narození, proč bychom se měli smířit s čímkoliv menším? Děkuji vám za pozornost. Tak, Mrs. Bernham, Děkuji mnohokrát, paní Bernhardt. Chtěl bych poděkovat, chtěla bych poděkovat všem panelistkám za jejich velmi zajímavá vystoupení. A nyní Předám slovo přítomným členům výboru. A pak vám podám, eh, předám závěrečné slovo. Nejdříve bude hovořit paní Idakis, eh, která nahrazuje paní Češkovou. Víte, že paní Češková je stínovým zpravodajem za ECR. Takže máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Um, ano, já zde hovořím za paní Andreou Češkovou, která se bohužel zdržela na letiště s novou zpravodajkou, proto vím, že na tom pilně pracuje. Já to mám poměrně jednoduché, jenom přečtu její vystoupení a doplním své vlastní připomínky. Měli bychom podporovat lepší zastoupení žen ve vedoucích pozicích. Zároveň bychom si však měli uvědomit, že zaměstnavatele musí mít dostatečnou flexibilitu ve výběru pracovníků, které chtějí najmout a dát do vysokých pozic. V České republice jsou ženy zapojeny v 9,5% vedoucích pozic. To se blíží evropskému průměru 11%. Situace se zlepšila za posledních pár let, ale měli bychom si uvědomit, že to zastoupení žen ve vysokých pozicích je relativně nízké. Ženy by se neměly setkávat s bariérami, jakmile se do takové vedoucí pozice dostanou. Například pokud se rozhodnou založit si rodinu, jejich zaměstnavatel by jim měl dát eh, nezbytné podmínky, aby tak mohli učinit, včetně například flexibilní pracovní doby, předškolních zařízení pro děti eh, s flexibilní eh, pracovní dobou. A teď mě muž zachránil a e, flexibilitu spojení pracovního a rodinného života, předškolní zařízení pro děti, zařízení, které umožňují kojení dětí na pracovišti. V tomto kontextu je nezbytné si uvědomit, že ženy by neměly mít povinnost si brát plnou délku mateřské dovolené. Důležité je vytvořit takové podmínky, které umožňují svobodnou volbu. Měli bychom zvýraznit politické priority tím, že změníme vnímání těch, kteří rozhodují Eh, co do této problematiky. Nesmírně důležitá je také informovanost a eh, mediální kampaně, které by také zdůrazňovaly například vzory ženy, které mohou být vzory pro ostatní. Zároveň kvóty zaměřené na navýšení počtu žen ve vedoucích pozicích je něco, čemu bychom se měli vyhnout. Nicméně musíme také zvážit skutečnost, že jeden z důvodů, proč jsou ženy nedostatečně zastoupeny ve vedoucích pozicích, je také často svobodné rozhodnutí žen. Řada z nich si eh, sama zvolí rodinu jako svou prioritu a nikoli kariéru. Možná chce svoji kariéru pozastavit a vrátit se k ní později, až děti odrostou. Jak už jsem naznačila, příležitosti a flexibilita mají nesmírný význam v tom, aby pomohli podílet se o péči o děti, ať už doma nebo jinde. A já myslím, že tímto uzavřu. Toto jsou Andrejny připomínky a svoje vyslovím později. Děkuji mnohokrát. Taky Mrs. Janokodakis. Děkuji mnohokrát, paní Janokodakis. A nyní předáme slovo zástupkyni Evropské komise. Eh, bude hovořit paní Daniela Bankie, která je vedoucí jednotky rovnocenosti, je to DG, zaměstnanost, sociální záležitosti a rovnocené příležitosti. Máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také Evropskému parlamentu za to, že jste pozvali Evropskou komisi na vaše dnešní slyšení eh, k tématu eh, žen firemním vedení, což je pro nás téma nesmírně důležité. Já bych eh, se rádo omezila časově ve svém příspěvku, protože jsme měli možnost si eh, vyslechnout či důležité ve velice zajímavých eh, prezentacích, které nadnesly a poukázaly na většinu důležitých bodů. Takže dovolte, abych já se soustředila ve svém vystoupení na to, jakým způsobem komise vnímá tuto problematiku žen při ekonomickém rozhodování a co komise plánuje udělat proto, aby vyřešila deficit v této oblasti. Dovolte tedy, abych začala eh, dvěma čísly, která dokládají eh, zastoupení žen v této oblasti v Evropě. Tak eh, za prvé, dnes průměrně v Evropě 10 eh, pracovníků představenstev eh, ve veřejně eh, obchodovaných společnostech jsou ženy, takže opakuje je to 10 a platí to pro dozorčí rady společností kotovaných na burze a pouze 3 předsedkyně pouze 3 dozorčích rád mají za předsedkyni ženu. Což jsou čísla, která jsou poměrně znepokojivá a ukazují, že ta tendence eh, bohužel mm, jaksi není eh, zlepšující se, ta čísla se nijak nelepší, jsou v zásadě stabilní už během posledních několika let. A domníváme se tudíž, že ten jev je, je skutečně znepokojivý. kdybych eh, měla trošku eh, odbočit, eh, Evropská komise vydává tuto zprávu ženy v rozhodovacím procesu už několik let a vybudovali jsme si databázi těchto žen, která se věnuje ženám jak v politické oblasti, tak v korporátním sektoru. My jsme totiž před lety zjistili, že žada lidí o ženách v v rozhodovacích místech hovoří, ale nikdo nemá k dispozici konkrétní čísla. Takže proto jsme dali dohromady tuto databázi, zpracováváme každý rok tuto zprávu a ta je k dispozici na našich webových stránkách, pokud byste o ní měli zájem. My si myslíme, že je důležité, aby všichni měli k dispozici konkrétní údaje. Takže to je taková vsuvka, tak zpátky k těm číslům, která jsou velmi mm, špatná, neexistuje mm, žádné, eh, nejsou tady žádné jasné známky, že by se měla situace nějak zlepšit a tak eh, se snažila komise zatím eh, nějak identifikovat tuto problematiku jako jednu ze svých pěti priorit, na niž si na niž si, se chce soustředit ve své práci, pokud jde o tu širší oblast rovnosti mužů a žen. Komise schválila nový, novou střednědobou strategii pro dalších pět let ta se týká rovnosti mužů a žen a ženy v rozhodovacím procesu, to je jedna z priorit eh, této nové komisní strategie. Teď, abych trošku nastínila, eh, jak, eh, jaký je ten širší kontext, Eh, další priority je eh, ekonomická nezávislost žen, eh, násilí na ženách, rozdíl v příjmu mezi muži a ženami a rovnost mužů a žen ve vnějších vztazích. Takže to rozhodování je jednou z těchto pěti nejvyšších priorit. Je důležité v těchto oblastech dosáhnout pokroku ze dvou důvodů. Tak za prvé, to je ten zevný důvod rovnosti, spravedlnosti, je zjevné, že ženy musí být eh, rovně zastoupeny, stejně zastoupeny i v této oblasti společenského života. A za druhé se domníváme, že eh, zatím je i mm, si racionální argument a souhlasím s tím, co tady zaznělo už předtím, že to je ten business case eh, podložený eh, ekonomickými čísly. Víme, že jsou dispozice studie, které ukazují jasné pojitko mezi eh, počtem žen eh, v nejvyšším vedení firm a výkonností takových firm. I když si myslím, že výzkum v této oblasti by mohl být ještě hlubší, abychom své argumenty mohli řádně, řádně podložit. Ale už tady zaznělo v předchozích příspěvcích, že jak ženy, tak muži ve výkonných funkcích v Evropě si myslí, že vyrovnané a rovné zastoupení mužů a žen je skutečně ekonomickou nutností pro dnešní firmy. Myslíme si, že je tady tedy celá řada důvodů pro to, aby v této oblasti došlo k pokroku. A Naším prvním krokem jakožto komise, paní komisařka Redingová, to už oznámila i v nedávné době tady na půdě Evropského parlamentu při výměně názorů eh, s vámi. A řekla, že by chtěla zahájit přímý dialog a nastolit eh, přímé kontakty eh, s zástupci, nejvyššími zástupci evropských eh, firm. Hodla tento dialog zahájit příští rok na jaře. A cílem by mělo být vést diskuzi o tom, jak situaci zlepšit. Tento dialog by měl být eh, spuštěn, tedy jak jsem říkala, příští rok na jaře a bude se vycházet z dokumentu, který Evropská komise vydala. V němž komise bilancuje současnou situaci žen eh, v korporátním světě a komise v tomto dokumentu eh, prověřuje také to, jaká případná opatření bychom mohli přijmout pro to, aby se situace zlepšila, zastoupení žen zlepšilo, jakým způsobem bychom mohli situaci zlepšit a ten pokrok sledovat. Mohou to být, budou to opatření jak dobrovolné povahy, tak opatření, která by měla pomoci vládám, opatření nelegislativní, ale mohou to být opatření legislativní. Takže tímto předložíme, dáme na stůl možná doporučení, jak problém řešit. A na základě eh, této bilance zahájíme jakožto komise dialog s největšími evropskými firmami, abychom zjistili, k čemu jsou oni ochotni, jaké jsou jejich preferované možnosti. My bychom byli rádi, kdyby eh, se to vyvinulo tak, že by ty firmy s námi chtěly dobrovolně pracovat na zlepšení situace. Kromě toho budeme situaci nadále monitorovat, budeme o ní pravidelně informovat a doufejme, že budeme moci informovat také o nějakém pokroku. Dále budeme pokračovat eh, s provozováním eh, sítě o ženách v rozhodovacích pozicích. My jsme tuto síť spustili před několika lety a jsem velice ráda, že některé eh, z účastnic jsou tady dnes na pódiu zastoupeny. Je to síť žen, které vedou evropské sítě a v té naší eh, zastřešující sítě se snažíme vyměňovat eh, osvědčené postupy a eh, informovat se o opatření, která mohou vést ke většímu zastoupení žen jak v korporátní sféře, tak v politice. Takže s touto sítí budeme pokračovat i nadále. A na závěr chci ještě říci, že je důležité, aby opatření na zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích bylo doprovázeno dalšími opatřeními, protože jedině tak můžeme uspět, pokud přistoupíme k věci komplexně, pokud budou existovat i další politiky, které se budou zaměřovat eh, na to, aby se rozšířil počet žen, které se chtějí dostat do nejvyšších eh, úrovní řízení firem. Chceme toho dosáhnout ku příkladu tak, že zjednodušíme eh, skloubení eh, pracovního a rodinného života, nebo tak, eh, že bychom eh, motivovali eh, ženy k tomu, aby dále studovali nebo studovali takové obory, které jim pomohou se takto ve firmách a v korporátním světě prosadit. Musíme ale také a chceme rozšířit počet mužů, které takto ženy podporují, ať už jsou to třeba jejich kolegové ve firmách, anebo jejich partneři, kteří na sebe potom berou třeba nějakou práci eh, v rodině. Důležité datum pro nás je tedy to jaro příštího roku, kdy eh, se paní komisařka plánuje setkat na základě tohoto eh, sdělení komise s představiteli předních evropských firm. Kromě toho budeme pokračovat eh, v těch eh, dalších eh, komplexních politikách, které jsem zmínila, které nám doufáme pomohou dosáhnout pokroku. Děkuji. Vám tak, Mrs. Bankia, for, um... Děkuji. Děkuji, paní Banky. Děkuji za to, že jste nás seznámila se situací za Evropskou komisi. Samozřejmě, že jsme rádi tomu, že jste z tohoto tématu učinila prioritu a že paní Reding to přijala za své. Děkujeme. A nyní dáváme slovo členům výboru, kteří jsou zde přítomny. Nejdříve na seznamu řečníku je paní Matera. Máte slovo. Grazie, presidente. Ho trovato veramente molto... Děkuji vám, paní předsedkyně. Mě velice zaujala slova všech vystupujících během tohoto slyšení, jakožto italská, to vnímám jako velice zajímavé, když si mohou vyslechnout eh, o situaci v zemí, kde se dostali mnohem dál, přednášky jako přednáška paní Natividat v tomto smyslu byla velmi zajímavá. My, kteří zastupujeme členské státy, Máme zájem seznámit se s tím, jak třeba Norsko, které tím nejlepším příkladem dokázalo v tak krátkém časovém úseku eh, aplikovat praktická opatření, nejenom s dobrou vůlí, ale praktická opatření ke splnění těch cílů, tedy sankce pro ty třeba, kteří neplní ten zákon, nedodržují ho. A Itálie v tomto smyslu nepatří k těm nejlepším příkladům v této oblasti. Eh, čísla hovoří jasně. Eh, máme jenom 3% žen eh, právě v těch nejvyšších pozicích ve vedení podniku. A já si myslím, že ženy mohou ten pomyslný skleněný strop prolomit, musí se podílet na mm, vedení celé řady firm, ale současně, a to je právě otázka, kterou bych vám chtěla položit, si musím tedy eh, klást otázku, eh, zda kvóty nepovažujete za nevýhodu. Eh, ženu tedy považujete za slabší pohlaví a jak tedy může dosáhnout těch cílů. Je jako kdyby prostě to neuměla sama, je nutné zaštítit kvotami, ehm, jako to vidíme ve Skandinávii, kde se tomu říká zlatá sukně v těchto vysokých pozicích o těch ženách. Prostě musíme si uvědomit, že jsou také společnosti, které ty kvóty nikdy akceptovat nebudou. Děkuji. Tak, Mrs. Matera. Děkuji, paní Matera. A paní Luling má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se nejdříve chtěla omluvit za moje spoždění, ale měla jsem jiné povinnosti. Uh, ale na základě toho, co jsem vyslechla, bych přece jenom chtěla varovat před některými příliš obecnými požadavky. Například, co se týče kvót v řídících orgánech velkých společností. Bez toho, že by se zohledňovaly rozdíly, které existují v těch 27 členských státech z hlediska podnikového práva existují velké rozdíly. A pokud budete požadovat 40% kvótu, tak musíte vědět, do jakého prostředí zapadne tato kvóta ve frankofonním, spíše frankofonním podnikovém právu. Máte vždy správní radu v německém právu, máte Aufsichtsrat, a to je něco úplně jiného než správní rada v podnikovém právu v ostatních zemích. Pokud Němci požadují 40 v Aufsichtsrat, tedy dozorčí radě, je to proveditelné. Ale pokud budete požadovat 40 v správní radě v rámci podnikového práva spíše v románských zemích, tak je to něco jiného. Proto myslím, že musíme dávat bedlivý pozor na rozdíly, které existují v podnikovém právu, abychom věděli, o co jde. Například, my nemáme kvóty v mojí zemi. Z hlediska složení správní rady takzvaných eh, akciových společností, německy Aktiengesellschaft. Ale máme eh, spoluřízení. Existuje také režim spoluřízení v Německu. V Německu máte zástupce odborů v Aufsichtsrat, tedy přeloženo otrocky v dozorčí radě. A u nás v mé zemi máte ve správní radě. Takže pokud formulujeme požadavky, musíme přesně vědět, o čem hovoříme. A musíme vědět, že podnikové právo je různé v různých členských státech. A můžete požadovat různé věci podle rámce podnikového práva v těch jednotlivých státech. Další věc. Před eh, více než 20 lety já jsem také realizovala pozitivní akce ve prospěch žen v Lucembursku, například v jedné bance. A když jsem požadovala na, nebo ptala jsem se bankovního združení, zda s tím souhlasí. Oni říkali, žádný problém. Ale řekli nám, ale my nemáme žádné ženy. My nenacházíme ženy, které jsou ochotny vykonávat vedoucí pozice. Ostatně já jsem konstatovala, že všechny ženy, které udělali kariéru, tak buď žili eh, sami nebo byly rozvedené bez dětí, ale nikdy to nebyla žena s normální eh, rodinou a s malými dětmi. Proč? Protože v mentalitě, a bohužel ta mentalita se málo změnila, to sdílení odpovědností i v páru mezi mužem a ženou, toto rozdělení není stále ideální. Když jste ve správní radě banky nebo když jste ředitelkou banky nebo velké společnosti a například eh, banka v Lucemburku vám řekne, zítra musíte odletět do Singapuru, musí se tam vyřešit nějaký problém, tak ten muž zavolá domů a řekne, zabal mi věci. A co udělá žena v takovém případě? Tak ta si hned začne klást otázku, jak, kdo se postará o děti, kdo bude vařit a tak dále. Bude prostě mít e, celou řadu jiných obecných starostí. A tak je to stále. Muži nemají tyto starosti. A proto ženy váhají s tím, aby přistoupily na tyto pozice. Tehdy mi toto bylo řečeno, já to vím já nemám děti, nemám manžela, nemám nic, tak pro mě je to jednoduché. Já mohu odjet, proto jsem celou dobu tady. Kdybych měla manžela, tak už bych tady nebyla dlouho. Ale <laughs> tak to prostě je. Musíme připustit, že existují rozdíly. A bohužel, bohužel, ženy eh, mají mnohem více sklon a tendenci eh, mít rodinu jako prioritu. Více než muži. Prostě tak to je. Já nevím, jak je to u mladých, ale myslím, že se to příliš mnoho bohužel nezměnilo. A teď eh, ještě další věc. Hovořilo se o rozdílech v platech. Tady musíme také nedůvěřovat statistikám. Před eh, určitou dobou se vypracovala statistika ohledně mzdových rozdílů mezi ženami a muži v průmyslu. A na úrovni dělníků, ne zaměstnanců nebo úředníků, na úrovni dělníků. Moje země, tam jsou velmi vysoké mzdy, myslím, že nejvyšší z těch eh, 27, tak moje země najednou byla úplně na konci. Tam byly nejvyšší rozdíly v průmyslu, v Lucembursku mezi platy žen a mužů na úrovni těch dělnických profesí. Proč? Ale to záleží na struktuře průmyslu. Eh, hudnický průmysl dominoval tehdy nebo důlní průmysl. Tam máte málo žen, které pracují mm, v kvalifikovaných profesích. Máte tam několik žen, které se objevují v těch dělnických profesích, eh, v hutnictví, ale ženy nepracují u pecí, ženy nepracují v dolech. Takže samozřejmě, že kvalifikovaní pracovníci v hutním průmyslu jsou naštěstí jinak eh, placeny než ženy, které čistí kanceláře, toalety a tak dále. Musíme dávat bedlivý pozor, když interpretujeme statistiky ohledně průměrů, které pokrývají eh, celou zemi. Tady musíme dávat pozor z hlediska nebo na strukturu ekonomiky určité země. Já nemohu popřít, že jsou rozdíly. Já sama jsem obětí těchto rozdílů mezi platy, protože já jsem začala pracovat, kdy to bylo ještě zákonem povolené to znamená, žena mohla zákonně dostávat nižší mzdu než muž. A lidé z mé generace samozřejmě mají mnohem nižší důchody v našem systému, tedy ženy, než muži. Protože my jsme byli diskriminovány z hlediska platů. Já jsem ve své zemi požadovala, aby eh, se vykompenzovaly tyto diskriminace při výpočtu důchodu, ale nikdy se mi to nepodařilo prosadit. Takže myslím, že musíme být velmi opatrné. Já se odvažuji toto říct, protože eh, vy mi nemůžete vytýkat, že bych neobhajovala ženy. Já jsem to totiž dělala téměř 50 let a e, když jsem se stala členkou parlamentu před 45 lety, e, v mém pokoji, apartmánu nebyly ani toalety pro ženy, e, bylo tady velice málo žen v té době na zasedáních, takže opravdu mě se nedá vytýkat, že bych neobhajovala kauzu žen jsem stále ještě předsedkyně jedné ženské organizace, dokonce jsem byla před rokem předsedkyní výboru pro ženy v mé zemi. Ale byla bych ráda, kdybychom zůstali nohama na zemi. Mně se podařilo mnoho věcí ve prospěch žen v mé zemi, právě protože jsem byla nohama na zemi. Pokud budete prosazovat maximalistické požadavky, nedosáhnete ničeho. Musíte být realistky a musíte být objektivní. A v takovém případě se může něco podařit. Ale pokud jsou tu lidé, kteří říkají například, že existují platové rozdíly, tak eh, pravdou je, že od roku 75 máme velice dobrou směrnici ohledně mm, mest platů. A musím říci, že v mé zemi se mi podařilo spousta věcí na základě této směrnice, která je pořád dobrá. Tato směrnice je velmi dobrá, ale musí se uplatňovat. A musí mít člověk odvahu pokud je člověk diskriminován, musí mít odvahu dožadovat se svého práva. Já vám uvedu příklad. V jedné obci eh, ženy, které uklízely, byly méně placeny než muži. A tam proběhl proces, stálo, eh, jednalo se o 20 žen. A tam byly nedoplatky ve výši 25 milionů takže eh, to byly opravdu obrovské částky. Obec nakonec to musela zaplatit, nám se to podařilo. Já už nebudu dlouho hovořit, ale v mnoha případech jsme to prosadili, protože jsme měli odvahu obrátit se na soudy a dožadovat se práva. A pokud budeme mít odvahu dožadovat se našeho práva, já jsem tak postupovala v mojí zemi, když se jednalo například o příspěvky eh, na základě této směrnice, tam jsme také postupovali podle této směrnice a tehdy v 70. letech stát musel zaplatit více než 700 milionů franků jako nedoplatky, eh, které měly být zaplaceny ženám, jež eh, žili sami s dětmi, takže to se jim potom proplatilo. Chci pouze říci, že evropská legislativa nám obrovským způsobem pomohla, ale předpokládá to, že máte odvahu ji uplatňovat a že máte odvahu se dožadovat svého práva. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Lulink. Jsme přesvědčeni, že, jsme, že paní Lulink eh, má přesně tuto odvahu dožadovat se práva a že také sleduje bedlivě tento vývoj této otázky žen v rámci Evropského parlamentu. A doufejme, že jednoho dne ženy budou skutečně rovným partnerem mužů a e, že budou vykonávat stejné úkoly jako muži. A nyní předám slovo panelistkám, aby zareagovali. Máte slovo. Děkuji vám e, paní předsedkyně, za to vynikající diskuzi. Já bych eh, ráda řekla, že se snažíme prosadit eh, tuto rovnost ve všech sektorech, nejenom v korporátním světě, ale také jinde. Tam všude chceme, aby ženy měly odpovědnost, ale myslím si, že je jasné, že kvóty skutečně fungují. Nicméně nejsem si úplně jistá, jestli fungují správně. Já zkrátka mám jisté pochyby a myslím, že bychom se spíše měli zaměřit na výchovu, na to, jak lidi vychováváme. To je velice důležité, aby i muži byli o těchto věcech informováni. Podívejte se kolem nás, tady je velice málo mužů dnes na tomto slyšení. A kdybychom muže vychovávali trochu jinak, tak eh, možná nakonec docílíme rovnosti mužů a žen a rovných příležitostí eh, pro všechny. Takže je to hodně otázka výchovy a úcty eh, ženu, eh, žen a mužů k sobě vzájemně. Takže i v na této věci bychom měli pracovat, pokud chceme dosáhnout vyrovnaného zastoupení mužů a žen. My ve Španělsku um, jsme v těchto eh, věcech v některých regionech eh, dále. V politických stranách například máme rovnost mužů a žen na kandidátkách, to je dokonce eh, povinnost, ale na Balearských ostrovech, ku příkladu je to tak, já jsem o tamtuť, že tam máme tři ženy na třech místech kandidátky, tak jsme to chtěli ale nakonec jsme toho nemohli dosáhnout, eh, protože tady máme zákon o kvótách, aby nedošlo k nějaké nerovnováze. Takže někdy narážíme v této oblasti na, mm, na, na problém s kvótami a proto ta výchova může být eh, často lepší. Teď k tomu podnikovému světu Myslím, že se nedělá mm, dost pro podporu žen, které se snaží eh, jakožto podnikatelky sami prosadit. Pro každou ženu je poměrně obtížné v dnešním země se eh, začít samostatně podnikat. Určitě je to pro ženy komplikovanější než eh, pro muže, když budete působit jako právnička, určitě ten, ta důvěryhodnost vaše bude menší než v případě muže, ty příležitosti budou menší a tady právě narážíme na ten nedostatek rovnováhy a tady se musíme zamyslet nad tím, jak pomoci ženám, které chtějí začít sami podnikat, založit nějakou malou eh, firmu. Tyto ženy narážejí na úplně jiné problémy než ženy zaměstnankyně. Teď Ehm, ještě jedna věc, já sama mám 18-letého eh, syna a 10 let působím eh, v politice a musela jsem být eh, mnoho, často k dispozici. To znamená, že jsem někdy z jednoho dne na druhý musela chytit letadlo do Argentiny a odjet a k tomu člověk potřebuje určitou svobodu, aby takto mohl fungovat. Tady v Evropském parlamentu jsme, jsme politici a pro nás je situace mnohem snažší, protože my si můžeme dovolit zaplatit pomoc v domácnosti, ale jak můžete takovou disponibilitu jako od nás žádat od člověka, který má mnohonásobně nižší eh, plat? který není v tak silné, ekonomicky silné pozici a právě proto ženy narážejí na eh, ty problémy s tím, že se nemůžou dovolit eh, dát eh, dítě někam pohlídat. My máme naopak nesmírně výhodné postavení, protože máme plat, který nám toto umožňuje. Takže ta otázka rovnosti je zároveň otázkou zdrojů příjmu mám tedy možnost, nebo měla jsem možnost eh, sama si péči o dítě nějakým jiným způsobem zařídit a věnovat se své, své kariéře. A to bylo pro mě obrovskou výhodou. Jinak bych musela hledat nějaké jiné řešení asi v rodině. Takže co tím chci říci, že také výše platů je velice důležitá. To jsem chtěla říct eh, k té hm, disponibilitě. Uh, Eh, mužů a žen. A možná tím tak trošku reaguji na to, co řekla paní eh, Luling. Eh, řada žen má mm, ekonomické obavy a pokud máte dítě, tak se vám mentalita změní. Ještě předtím, než jsem sama měla dítě, tak jsem uvažovala jinak. Sama sebe jsem vnímala naprosto mm, sama sebe rovnou svým mužským kolegům, ale jakmile si pořídíte dítě, tak už se ho nechcete ehm, vzdát a snažíte se vyšetřit maximum času pro to, abyste s tím dítětem mohli být. A když se děti zeptáte, ehm, podle koho se ehm, řídíš, je pro tebe takovým příkladem maminka nebo eh, tatínek a s kým by si chtěl být, eh, tak eh, nakonec řeknou, já chci být s babičkou, protože ta na mě má nejvíce čas a děláme spolu nejzajímavější věci. To je ten problém, že musíme překonat celou řadu těchto stereotypů. Děkuji. Děkuji, paní Rojtová. Děkuji. Já si velmi vážím toho, co tady řekla kolegyně předřečnice a chtěla bych říct, že to, co, o co bychom měli usilovat jako političky nebo politici tady v Evropském parlamentu, stejně jako zejména na národní úrovni, je vytváření dobrých podmínek, dostupnosti služeb tak, aby žena měla volbu. Ale opusme retoriku, která tady zazněla toho, že bychom si přáli v budoucnosti, aby ženy byly stejné jako muži, aby měly stejná povolání. Přece nechceme, aby byly také třeba důlnice nebo aby prostě fárali jako muži. Proč? Samozřejmě, že existují ženy, které potom asi možná touží, ale nikdo jim nebrání, aby tu profesi dělal. Ale ne, neklaďme si tady tyto cíle. Já jsem to zažila v socialistickém Československu. Takovéto cíle, Eh, pětileté plány, co mají, jak mají být zaměstnány ženy, aby byly rovné, aby prostě všech a tak dále. Prosím nás, opustme to. A to, co tady kolegyně řekla, to je přece půvabné. To je to krásné na životě. To je totiž to, že ta žena má také možnost prožít si svou etapu mateřství. A že je potřeba, aby společnost vnímala, že to mateřství je jednak obrovskou hodnotou, která obohacuje rodinný život a zároveň, že to je investice do budoucnosti každé společnosti a že je potřeba i tu péči o děti vnímat jako práci, práci, která má být dobře ohodnocena. A já jsem vděčná tomuto parlamentu, že přijal tu směrnici v tom prvním čtení nedávno, minulý týden ve Štrasburku. To je přece to klíčové, oč my musíme usilovat. A e, neklaďme si cíle za to, že ženy budou uvažovat v době mateřství stejně jako muži. to je přece nepřirozené to je proti přírodě. já jsem taky byla manažerka řídila jsem obrovskou nemocnici a všechny možné funkce jsem měla ale byla jsem velmi ráda že můžu být dva roky doma s dítětem když se to dítě narodilo protože péče o to dítě je také něco co má svou hodnotu a my musíme klást někde na prvé místo dítě a pak teprve práva žen nebo rovnost žen teď to říkám záměrně kontroverzně proto abych řekla že někdy se tady stává právě v tomto výboru i v tomto parlamentu že dáváme do popředí pouze práva žen na úkor práv dětí a to bychom neměli dělat musíme najít vyváženost a zatím jsme ji tady v tomto výboru velmi často nenalezli promiňte mi za tuhle upřímnost. Děkuji. Paní Rojtová, paní Kraca má slovo. Na začátek bych eh, chtěla připomenout jednu věc. Dnes v rámci tohoto slyšení Nemůžeme eh, samozřejmě zde řešit všechny problémy skloubení kariéry a rodinného života. Tím jsme se již zabývali v minulosti a jistě se tím budeme zabývat i v budoucnosti. Ale dnes hovoříme o ženách, které mohou být součástí správní rady ale z důvodu eh, politické vůle či nevůle se jim to nedaří. Eh, přitom my se domníváme, že pokud by mohli tyto funkce vykonávat, bylo by to blahodárné pro ekonomiku a obecně. Hovořilo se zde o problémech žen, o dětech a tak dále. Ale eh, ve Španělsku se přijal zákon ohledně účasti žen ve správních radách. Chtěla bych se zeptat, jak to vypadalo ve Španělsku. Eh, mělo to svůj dopad? Eh, jaký efekt eh, byl cítit v podnicích? Myslím si, že je důležité toto vědět, zmapovat situaci. Bylo by dobré, aby nám Španělsko řeklo, jaká je jeho zkušenost ve Španělsku. Byl přijat tento zákon. Mělo to dopad? jak vypadá situace ve španělských podnicích. Eh, začal se uplatňovat tento zákon v těchto podnicích? A pokud se přijme tento zákon, můžeme doufat, že to zlepší věci, nebo se vůbec nevyplácí takový zákon přijímat, protože to nemá žádný účinek. Bylo by dobré, kdybychom toto zjistili. Děkuji, paní Kraca. A nyní se obracím na další panelistky a byla bych ráda, kdyby stručně okomentovali otázky maximálně pět minut na každého hosta. Nejdřív paní eh, Saman, pak paní Natividat a další. Tak já myslím, že ta diskuze byla skutečně velice mm, zajímavá a nakonec rozsáhlá a chci k tomu říct následující, že můžeme začít eh, tu diskuzi eh, u role mužů a o výchově mužů. Mm, ale jsme zpátky u těch možností, aby ženy prorazily ten skutečný skleněný strop a dostali ty stejné možnosti, které mají muži nyní. Já bych chtěla říct si, a se jsem to neříkala sama, že se mi líbí ten nový přístup eh, eh, Norska, kde se nepoužívají pouze kvóty, ale také další opatření, která spustili už eh, Eh, před delší dobou a dbají na to, aby skutečně už děti, eh, dívky a chlapci měli stejné možnosti, používají ten prvek výchovy a potom i mladí muži a mladé ženy jsou stejně odpovědní za rodinné povinnosti, za péči o dítě. Kromě toho uplatňují další, eh, další opatření, například politický tlak, bojují se stereotypy, což je, mm, myslím, stále významnější problém po celé Evropě. Teď pokud jde o to zastoupení v řídících funkcích, tady se mi líbilo, co řekla paní Nativida, že pokud chceme se vydat tímto směrem, tak jsou důležité kvalitní údaje, vzdělávání a to jsou věci, které eh, jak si nezměníme přes noc, Moc eh, jsme tady nemluvili o vzdělávání mužů pro práci eh, v nejvyšších eh, funkcích. Spíše nám jde o to, aby ženy získaly v této oblasti větší možnosti. Ale možná i toto je věc, kterou bychom měli jaksi zaznamenat Měli bychom si jasně říci, jaké zkušenosti, jaké schopnosti žádáme od lidí, kteří eh, pracují v nejvyšších eh, funkcích eh, v tom korporátním světě. I to si myslím, že je důležité a pak chci ještě poukázat na to, že pokud chceme použít kvóty, tak těm kvótám vždy musíme připojit ještě další eh, opatření. Také jsem ocenila tu eh, možnost eh, těch využívat databází žen se zájmem pracovat ve vysokých funkcích. A pak, jak tady zaznělo ze strany komise, třeba situaci monitorovat, e, měřit, e, abychom byli schopni reagovat, e, pokud se začnou věci ubírat nesprávným směrem. Já nevím, jaká je situace ve Španělsku, ale vím, že u nás ve Francii je monitorování a kontrola měření vždy zapotřebí, pokud se chceme domoci jakýchkoliv konkrétních výsledků. Děkuji. Vám tak. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, paní Natividad, prosím. Děkuji. Já začínám být považována za královnu kvót. Mám totiž pocit, že se v Evropě něco děje. Vy opravdu jste na špici a musím tady oponovat tomu, co zaznělo, že by se nic nedělo, jak tady zazněly připomínky. A jednotlivé země eh, zákon po zákoně, kvota po kvotě, změny se dějí nezávisle a ty změny budou mít dlouhodobé důsledky a doufám, že ty důsledky budou pozitivní. Nikomu se nelíbí slovo kvota, ani těm firmám, pro které to má platit, ani těm ženám, které budou kvotami zvýhodněny. A tím se eh, musím odkázat na italskou kolegyni. Hovoří se o zásluha kvalitě versus kvantitě a když eh, mi tohle řekne žena, já se tam chci dostat, protože jsem výborná, ne proto, že se tam dostanu díky kvótě, tak ji řeknu Durbekenu. Eh, vykašli se na to, jde o to, aby se tam dostala. My tam ještě nejsme v těch vedoucích pozicích, musíme eh, pracovat dobře. Eh, I nadále tě můžou vyhodit, když se ti nepovede dobře. Kvota to je jenom prostředek k dosažení možnosti zajištění rovnoprávnosti rychle. Já jsem za to bojovala dlouho, bojuji za to dlouho. Máme afirmativní akci v USA, která umožní dostat se do do středních pozic a tam taky zamrznou, zůstanou. Máme spoustu těchto menších manažerek, ale jenom 20% eh, generálních ředitelek a jenom 16% těch nejvyšších eh, vedoucích pozic mezi ženami. A jak už jsem řekla, kvóty, když eh, to vnímáte jednoduše jako mechanismus, který doufejme bude dočasný, a může změnit vedení firem. Kdo nás dostal do té hospodářské krize? Muži muži. A možná právě ženy budou moci firmy vést lépe a říkáte, že je toto důležité také pro Evropskou komisi. Takového výzkumu už proběhla spousta a neustále se zvyšuje, se cituje to, k čemu výzkumy došly a já bych byla ráda, kdyby právě šéfové firm byly pozvány na připravované slyšení. Jsem ráda, že komisařka Redingová to připravuje, ale dávejte si pozor, které ty šéfy firm pozvete. Chcete ty, kteří si vedou dobře, nebo Eh, ty, kteří se blíží k tomu, že na tom budou dobře, anebo ty, které můžete ovlivnit, aby to zlepšili. Ve většině firem vidím, že se bude, bojovat proti něčemu, co se jim vnucuje. Byly určité změny v těch kvótách, například ve Francii se to zastavilo na 7% zastoupení žen ve vedení podniku. Jakmile se začalo diskutovat o kvótách, navýšilo se to zastoupení na 14% a to za pouhé tři roky, jenom díky tomu, že se o tom mluvilo. To znamená, že eh, se do veřejnosti dokázala prosadit myšlenka, že nic Čím jiným než kvótami to nedosáhneme. A jakmile Evropská komise povede ten dialog se šéfy podniků, důležité je, aby na taková jednání byli pozváni zástupci médií, zástupci tisku. Ti mohou být nástrojem osvěty a muži potřebují tu osvětu v tom, jakou přidanou hodnotu ženy ve vedoucích pozicích přinášejí. Já tedy svůj příspěvek uzavřu a řeknu, eh, vy už věci měníte a změníte je také v dalších zemích. Norsko investuje v USA, má tam také investiční fondy a otázka, která padla na posledním eh, zasedání eh, Světové banky, eh, budou norové kupovat americké společnosti, budou-li, budou chtít právě i tu diverzitu v obsazení vedoucích pozic. A právě ta otázka mě zaujala nejvíc. Děkuji, paní Natividad. Paní Benám. Thank you very... Děkuji. Já bych chtěla říct v podstatě to, co už řekli před řečnice přede mnou. A to, že ekonomická krize nám jasně ukázala, že musíme začít uvažovat novým způsobem. Milionu, miliony jsme investovali do vzdělání žen. A pokud nevyužijeme eh, tento talent eh, tak eh, svět eh, na to, jak si doplatí. Bude to veliká škoda. Máme proto zcela jasné eh, argumenty podpořené výzkumy. My víme, že to slovo kvota se nikomu moc nelíbí, ale je to jednoznačně dočasné, dočasné zvláštní opatření, které by mělo nastartovat tu tolik potřebnou iniciativu změnu. Jakmile se ženy eh, se dostanou tam, kde je chceme mít, to znamená do těch eh, řídících eh, pozic, tak meritokracie se to potom zařídí už sama. Takže musíme počkat, až se dostaneme do této fáze. A my jsme prozatím o tom především hodně mluvili. Proto si myslím, že je na čase přistoupit ke konkrétním krokům, abychom mohli začít měřit konkrétní výsledky. Děkuji vám. Stort tack, stort eh, Děkuji mnohokrát. Děkuji všem panelistkám za tato velice zajímavá vystoupení. A nyní předám slovo eh, naší zpravodajce, paní Kraca, aby mohla uzavřít naše jednání. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat eh, všem těm, kteří zde vystoupili. Děkuji zvláště našim hostům, kteří se s námi podělili o svoji zkušenost. Je to opravdu nejlepší slyšení, jaké jsme kdy měli. Naši hosté eh, byli velice konkrétní a upozornili nás na klíčové problémy. Mohli bychom z toho vyvodit několik závěrů. První závěr že se jedná o všeobecný problém. Nikdo mu neunikne. A co se týče statistických výsledků, zde je určité povzbuzení. A sice v těch zemích, kde byly legislativní opatření a kde byly sankce. To je realita a musíme to zohlednit. Samozřejmě je tady dilema. Kvantita, kvalita. Ale já si myslím, že to je falešný problém. My jsme řekli, že v Itálii pouze 3 žen jsou ve vedení eh, podniků, tedy zvláště ve správní radě. Znamená to, že neexistují schopné Italky a že to nemůže být až 40 Ne, to prostě znamená, že se tím nikdo tam nezabývá, že se tam nic neděje a že se to akceptuje jako fakt. Takže buď to budeme akceptovat, nebo budeme něco dělat. A pokud budeme něco dělat, musíme to dělat nyní. Totež říkáme také Mm, na adresu eh, přátel, kteří nejsou členy Evropské unie. S těmi si eh, vyměňujeme zkušenosti, správné postupy. Ale pravdou je, že v té praxi věci se vyvíjejí mnohem pomaleji, protože reality jsou různé v různých zemích. V některých zemích je ochota pokročit dál. Situace je již zralá. A je pravda, že by bylo zajímavé vyslechnout si španělskou zkušenost, protože Španělsko připravilo eh, tu legislativní cestu a teď jde o to, zda to mělo účinek. Ale přesto eh, tu zkušenost, přes eh, tu zralost a sociální podmínky jsou tady další parametry, které musíme zohlednit, například velikost podniků, zásahy států a pak vnitrostátní právo, o kterém hovořila paní Lulling. Musíme tedy zohledňovat všechny tyto parametry v Evropské unii. Jsou to eh, parametry, které možná neegmích eh, světa. Takže to je první závěr, který eh, je podle mého názoru důležitý. Věci se nevyvíjejí dostatečně rychle. A teď otázka, jak postupovat? Postupovat vyjednáváním, poukazovat na rozměry tohoto problému, zajistit účast sociálních partnerů nebo postupovat izolovaně, vybrat si legislativní eh, postup. Uvidíme. Ale co je tady důležité? Důležité je, že pokud chceme dosáhnout našich cílů, tak je nutné přijmout opatření typu kvóty a je nutné, aby tato opatření zapadala do všeobecného rámce. Také ženy musí být připraveny na to, aby sehrávaly tuto roli. Všichni musí akceptovat tuto změnu a tady je důležité vzdělávání a výchova, také systémy vládnutí a uplatňování zákonů. Pokud se opouští určitý systém, tak eh, nastupuje období přechodu. A to není vždy jednoduché. Není možné direktivně říci, tak nyní budou ženy vykonávat ty a ty pozice. Ostatně to vnímáme i v politice. Pokud tam nejsou doprovodné programy na podporu žen v rámci podniků, ale i v rámci politických stran, pak v té poslední chvíli eh, musíme požadovat na těch ženách, aby svoje úkoly a povinnosti plnili. Takže je tady nutné zajistit přípravnou práci. A to my budeme dělat, alespoň doufám. My eh, mám na mysli také samozřejmě Evropskou komisi a eh, další. Také je nutné sklidnit eh, obavy, které ještě existují, pokud chceme dosáhnout našich cílů. Ženy bojují, to jsme slyšeli bojují eh, za svůj vzestup, ať už je to v Evropě nebo v USA či na světové úrovni. A to je ještě vzpozbudivější. Takže to je to, co bych řekla k těmto opatřením eh, paní předsedkyně. To jsou závěry, které vyvozuji z našeho slyšení. Ještě jednou děkuji našim hostům a také představitelům eh, výboru. Děkuji mnohokrát paní Kraca. Chtěla bych vám poděkovat, paní Kratsa, za to, že jste měla tu iniciativu eh, ve smyslu podpory tohoto tématu. Myslím si, že jsme strávili odpoledne živou diskuzí, která nám umožnila zjistit, do jaké míry je tu velký zájem o tuto věc. V každém případě děkuji za to, že jsme na náš program dali toto téma. Děkuji panelistkám které přispěly k této diskuzi. Děkuji také Evropské komisi za stanoviska, které vyjádřila. Děkuji kolegyním, které jste zůstali až do závěru. Diskuze byla plodná, názory byly někdy protikladné, ale je dobré vést tuto diskuzi tak, abychom si vyměnili různé názory a možná našli tu správnou cestu. Jsem přesvědčená, že paní Kraca najde tu správnou cestu ve své zprávě. Děkuji sekretariátu, který pracoval velmi tvrdě na přípravě tohoto slyšení a samozřejmě bych chtěla také poděkovat našim vynikajícím tlumočníkům. Děkujeme za vaši práci. Zítra se sejdeme v 9 hodin přesně. Vám tak.